Mes chers collègues, je vous demande de prendre place. Dobré ráno, vážené kolegyně a kolegové. Začneme naše jednání bodem 21. Dávám slovo eh, panu Manovi, aby hovořil o eh, z otázce Letiš a e, je vám, myslím, jasno e, z mého hlasu, že toto zasedání bude poněkud obtížné. Pan Mann. Děkuji, paní předsedkyně, a přeji vám e, zlepšení vašeho hlasu, ale slyšíme vás každopádně. Chtěl bych krátce pohovořit o těch tématech, které jsme projednali společně s výborem pro dopravu. Jednalo se o e, pozemní odbavování na e, letištích a minulý týden jsem se zúčastnil zasedání stínových zpravodajů ohledně této otázky. Pan e, Zasada zpravodaj předložil nový návrh, který označil jako kompromis a právě se o něm jedná. Je Eh, proto, aby na letištích byl třetí eh, ještě nabízitel. Eh, jedná se o letiště, která mají víc jak 15 milionů mm, cestujících. Dále také za eh, případu, že letiště odbavuje 200 tisíc tun eh, zboží. Takováto alternativa je navržena. Eh, vše by se tedy mělo uskutečnit, ale pan zpravodaj navrhuje doložku subsidiarity. Když tam bude třetí nabízitel, pak by to měl být nabízitel ze vlastního členského státu. Dále navrhnul také to, aby lhůta, od které to eh, bude platit, eh, obnášela pět let plus dva roky, to znamená za sedm let, eh, tedy přechodného období. Další liberalizace tedy na jedné straně eh, by znamenalo eh, také dodržovat eh, přesně to, co my navrhujeme a co jsme vypracovali v kompromisu. Pracovní podmínky by měly zůstat v našem rozhodování. Dále mm, mít možnost také dalšího vzdělávání. Také regulace při přechodu je z jednoho podniku na druhou a kvalifikace, to by mělo zůstat tak, jak jsme to naformulovali my. Existuje však jeden problém a sice proto, že někteří stínoví zpravodaje, zpravodajové říkali, že bychom paragraf 12 měli případně změnit. Jde tam o to, že úprava, kterou jsme eh, přijali, se týkala jenom čtyř oblastí. To je odbavování zavazadel, eh, zboží, eh, také zboží tankování eh, leteckým benzínem a eh, odbavování na eh, letišní ploše. To jsou ty oblasti, které my jsme upravili. Zde tedy je určitý problém, který bychom měli ještě společně vyřešit. Tedy chceme paragraf 12 změnit tím, že tam nebudou jenom čtyři oblasti upraveny, nýbrž všech jedenáct oblastí. Tady si ještě nejsme zajedno. Nevíme, zda bychom měli jít do tohoto kompromisu. Eh, já se o to tedy starám. Příští týden v Bruselu některé politické skupiny nebudou, takže nebude zasedání stínových zpravodajů. Já budu pracovat pouze bilaterálně. Ale potom ve Štrasburku budu debatovat se stínovými zpravodaji a budu se snažit dohodnout se na společném nasměrování. Co do plánování, eh, to můžeme také zajistit posoudit a to, eh, když eh, tedy do poloviny února eh, se dohodneme. Pokud se nám to nepodaří, tak budeme potřebovat trochu více času. Dvě politické skupiny také říkaly, že to máme zatím schodit. Také bychom to mohli udělat tak, že se tedy nerozhodne nic. Ale ten letišní balík, který jsme měli, už vůbec neexistuje. Byl tam slot, letišní hluk, to jsme projednali a dovedu si představit, že komise tady stanoví zcela jasně jasný signál, ale eh, pak je tam jedna zvláštní oblast, kterou jsme oddělili a já o tom ještě budu hovořit s komisí samozřejmě. Tolik eh, můj přehled, a já se budu snažit samozřejmě o kompromis, abychom také zajistili to, že eh, společné dílo se nám podaří. Děkuji vám. Chce se prosím někdo k tomu vyjádřit? Já bych chtěla pouze upozornit na to, že jednání pana Mana jsou velmi významná a my bychom si měli ponechat možnost předkládat pozměňovací návrhy především v případě, kdy eh, ty kompromisy nám nebudou vyhovovat. Děkuji vám, pane Mané. Chce se vyjádřit komise k této záležitosti? Za komisi tam nikdo není? Ano, prosím. Eh, merci, madame la, la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla eh, pouze pohovořit krátce. Chtěla bych zdůraznit to, že komise chce eh, tento text eh, aktualizovat, protože bez nového nařízení eh, ten starý text zůstane beze změny, eh, což neznamená žádné zlepšení pracovních podmínek pracovníků na letištích. E, není tak možné zlepšit vzdělávání personálu. A vy jste již naznačili velmi jednoznačně, že bychom měli tento bod e, zdůraznit, což chceme také udělat. A to proto, aby na letištích e, byly určité minimální kvalitativní standardy dodržovány. Dnes je to poněkud obtížné a má to také dopad na kvalitu e, cest, pro cestující na letištích, konkurenční podmínky a také pomoc e, na letištích by měla být nabízena za lepších cen pro cestující parlament zcela jasně zdůraznil eh, na prosincovém plenárním zasedání to, že tento trh se mm, může otevírat. My bychom tedy chtěli na velkých evropských letištích umožnit práci třetím uchazečům. Ale samozřejmě je nutné se podívat na otázku určitých limitů a určitých přechodných lhůt. Takže v tomto bodě komise je ochotna jít vaším směrem v této záležitosti. Ohledně velmi důležité otázky práv a přenosu práv eh, platí eh, článek eh, pardon, paragraf 12 a také článek 40, kde jsou stanoveny kompetence členských států. Zde jsme ochotni debatovat o těchto bodech. Parlament zcela jistě umožní zlepšit služby na evropských letištích tak, abychom eh, se dopracovali eh, balíčku, eh, který by zlepšil a posílil umístění našich evropských letiští v globální soutěži. Děkuji vám. My zdůrazňujeme především práci personálu na letištích. Myslím, že náš zpravodaj se postará o tuto stránku. Nyní budeme hlasovat. Chci se zeptat, zda jste zde eh, v celkovém počtu. Aber <gasps> dann... Chers collègues, si vous voulez bien commencer. Tak prosím, začneme. Bod 22. Au point 22. Jde o zprávu paní Fontaně od paragraf 1, odstavec 1, 48. Eh, Kdo je pro? Proti? Drželi se? To ověříme. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 17 proti, není to přijato. Pozměňovací návrh 50, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis L pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se? Přijato. Takže ověříme 53. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. Není přijato. Pan Ory? Seulement, euh, Oui, mon appareil ne fonctionne pas. Můj přístroj nefunguje. Ne, nefunguje to. Ale já jsem již ukončila hlasování a nic by to nezměnilo. 52. 54, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato.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 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 a 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis G pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis KK pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 71 pro. 71 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 72 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 73 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 74 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis je, je pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 pro, proti, drželi se, přijato. 83 a 172 pro, proti, přijato. 85 pro, proti, drželi se, přijato. 84 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 86 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis I pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis je pro, proti, Přijato. Kompromis K. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis V. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 ve dvou částech. První část. Kdo je pro první část? proti, zdrželi se přijato. Druhou část pro, proti, zdrželi se přijato. Promiňte, promiňte, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 103 pro,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 Zpravodaj je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis N pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis M pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis O pro, proti, drželi se, přijato. 120 pro, proti, drželi se, přijato. 121 pro, proti, drželi se, přijato. To ověříme. Ano, 121 ověříme, prosím, zahajuji hlasování. SED má jednoho člena navíc. Jeden poslanec SD je zde navíc, takže prosím, stáhněte svou kartičku. Uzavírám hlasování. 25 pro, 17 proti, jeden hlas se zdržel. Pro 122. Přijato. Regi 7 pro proti, zdrželi se, přijato. 123 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis P. Kompromis P pro, proti, zdrželi se, přijato. 129, máme ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro 122? Pro, proti, přijato 130. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 135 pro, proti, zdrželi se, přijato. 134 pro? Mm, ne. 133 pro? Proti, zdrželi se, přijato. 136 pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto, regi 14 pro, proti, zdrželi se, přijato, 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis Q, pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto čtyřicet tři pro, proti, zdrželi se, přijato. Regi 11, pro, proti, přijato. Kompromis R, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis S, pro, proti, zdrželi se, přijato 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 150 pro, proti, zdrželi se, přijato 151 pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 152 pro, proti, zdrželi se přijato. 153 pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Regi 10 pro, proti, zdrželi se přijato, regi 6 pro, proti, zdrželi se přijato, regi 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 154 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 155 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 156 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 157 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. 160 pro, proti, zdrželi se, přijato. 162 pro, proti, Drželi se, zamítnuto. Kompromis U pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 166 Ústní pozměnící návrh. A pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 168 pro, proti, drželi se, zamítnuto 149 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Sto sedmdesát pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 171 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis V, pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto X, pro, proti, zdrželi se, přijato. Sto osmdesát pro, proti, ještě jedno 180 pro i pro, proti, zdrželi se, to ještě ověříme 180. Hlasovali jste prosím všichni. U socialistů je to v pořádku. Tam je to vždycky v pořádku. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. 39 pro, 7 proti, takže je to přijato. dva pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 184 pro, proti, zdrželi se, přijato 185 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou, kdo je pro 185, proti, zdrželi se, přijato. 186 pro, proti, zdrželi se, přijato. 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 188 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje pro proti, zdrželi se, přijato. 190 pro, proti, zdrželi se, přijato. 191, dvě části. První část dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvě pro, proti? Kdo je pro dvě? Proti, zdrželi se, přijato. Tři, ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Tak to ověříme. Trojku. SND jeden navíc. Končím hlasování. 18 pro, 27 proti, takže to nebylo přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto sedm, Ústní, to odpadá. osm, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. devět, Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. deset, Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 112 odpadlo, takže 12 také odpadá. Kompromis D. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 15 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 16 pro proti, zdrželi se, přijato. Sedmnáct, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 117 jsme neměli hlasovat, protože 166 byla přijatá. Budeme ale hlasovat o 18, protože 168 nebylo přijato, takže 18 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis B, qui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 zdrželi se, zamítnuto 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis F pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 ve dvou částech. To odpadá, kompromis E. Pro E. Kdo je pro? Proti, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 192 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis Y pro, proti, zdrželi se, přijato. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se přijato. 194 pro, proti, zdrželi se přijato. 197 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis Z pro, proti, eh, přijato. Kompromis AA pro, proti, eh, přijato. 205 eh, pro, proti, zdrželi se přijato, 206 pro, proti, zdrželi se přijato, 207 Navrhuji, abychom o tom nehlasovali. 210 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 208 pro, proti, zdrželi se, přijato. 211 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis BB pro, proti, zdrželi se, přijato. 213 pro, proti, zdrželi se, přijato. 214 pro, proti, zdrželi se, přijato. 215 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 216 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis CC pro, proti, zdrželi se přijato, DD pro, proti, zdrželi se přijato, 220 pro, proti, zdrželi se přijato, 223 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 223 máme ověřit? Dobře, ověříme 223. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 18 pro, 24 proti, 3 se zdrželi. Takže zamítnuto 224 pro, 224 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 225 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 226 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 227 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 228 pro, proti, zdrželi se, přijato 229 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis EE e pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis FF, je pro? Proti, zdrželi se, přijato. GG pro, proti, zdrželi se přijato. 235 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 236 pro, proti, zdrželi se přijato. 238 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 237 pro, proti, zdrželi se přijato. 239 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 240 pro, proti, zdrželi se, přijato. 241 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 242 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 243 pro, proti, zdrželi se, přijato. 244, dvě části pro, první část proti, přijato druhá část pro, proti, drželi se, zamítnuto. 245 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis HH pro, proti, drželi se, přijato. 248 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis II, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 251 pro, proti, drželi se, přijato. 253 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi se, přijato. 255 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 256 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní eh, hlasujeme o celém eh, textu elektronicky. Jeden EPP je zde navíc. Končím hlasování. 39 pro, 5 proti. Blahopřeji zpravodajkyni. Chtěla bych poděkovat paní Fontaně a prosím, abyste jí to vyřídili. Vím, že zde nemohla být dnes dopoledne a přijala to, aby hlasování proběhlo dnes dopoledne. Chtěla bych vám také sdělit, že vzhledem k finanční situaci budeme mít pouze náš text na plenárním zasedání. To znamená, že hlasování na plenárním zasedání se nebude eh, dotýkat eh, textu paní Ferrera. Nevíme, jaká je situace se s právou paní Fontaně eh, na plenárce ale eh, my jsme ten, tuto zprávu dnes tady odhlasovali a děkuji naší zpravodajce eh, za to, že nám umožnila vypracovat tento text. Nous venons au point 23. Stáváme se k bodu 23, který se týká povinnosti státu vlajky eh, dodržovat směrnici, kterou se provádí dohoda uzavřená mezi partnery. Článek 1. Zde navrhuji, abychom hlasovali unblock. Návrzích 1, 2, 3, 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Takže 4 a 5 pro, proti, zdržel se přijato. 5 a tran 6. Ne, ne, omlouvám se, 5, teď jenom 5 pro. Proti, zdržel se, přijat. Návrh tran 6 pro. Proti, zdržel se, myslím si, že přijat, ale prověříme. Le Konec hlasování. 21 pro, 23 proti a zamítnut. Navrhuji unblock 6 a 7 pro. Ne? Dobře, tak 6 jenom pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. Návrh 7 pro. Proti zdržel se, prověříme, přijat, přijat. Tran 7, kdo je pro? Tran 7 pro, proti, přijat. Návrh 8 a 9 eh, dohromady pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 9 pro, proti, zdržel se. Zamítnout, ale prověříme. Hlasujeme o návrhu 9. Všichni odhlasovali, hlasujte, konec hlasování. 21 pro, 23 proti. Návrh je zamítnut. Tran 10, kdo je pro, proti, zdržel se přijat návrh 10 a stran 11 pro, proti, zdržel se přijat návrh 11 pro, proti, prověříme jedenáctku. Konec hlasování. 26 pro, 18 proti, přijato. Návrh 12 a tran 13, to je pro. Proti, zdržel se, přijat. Návrh 13, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijat. Tran 15 pro, proti. Tran 15 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme. Myslím, že zamítnut, ale prověříme. Konec hlasování. 21 pro, 23 proti, návrh zamítnut. Návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Myslím si, že zamítnut také prověříme. Konec hlasování. 26 pro, 17 proti. Návrh je přijat. Návrh 17 pro, proti, stržel se přijat. Návrh 18, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 19 pro, proti, zdržel se přijat. 20 a 14 do, pro, pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 21 a 16 pro, proti, zdržel se přijat. 22, 72 a 17 stran. Pro, proti, jsi se přijat. 23 zpravodajky a 18 stran. Kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 24 a 19 stran. Kdo je pro, proti, jsi se přijat. 25 a 20. Ne. Aha, to nějak jdu na to příliš rychle. So it's okay. Transport. Tram 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se? A prověříme, myslím, že zamítnout, ale prověříme. 34. Konec hlasování. 20 pro, 23 proti. Zamítnut, ano. Šedesát šest bude pro, proti zdržel se přijat, 26 a 21 tran bude pro, proti zdržel se přijat, 27 a 22 eh, tran pro, proti, zdržel se přijaty. 28, 23 teda pro, proti, zdržel se přijat. Dvacet a 24 čtyři tram pro, proti zdržel se přijaty. 30 a 27 sedm tram pro, proti zdržel se přijaty. Můžeme hlasovat teď od celou, celé stránce až tři, po 33. Hlasujeme unblock. Je to možné? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 35 až 41 stran Unblock. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Od 46 až po 61 unblock. Kdo je pro? Ne? 46 tedy, kdo je pro? 46. 46 pro. Takže 46 elektronicky nyní. Le vote est ouvert. Hlasujte. Vod i klu. Konec. 23 pro, 21 proti. Tento návrh byl přijat. 47. 47 stejně tak. Hlasujte elektronicky. Konec hlasování. 21 pro, 23 proti, nebyl přijat. 48 Stejně tak elektronicky. 48, kdo je pro? Hlasujte elektronicky. Le vote 21 pro, 22 proti, nebyl přijat. 49 kde pro. Ne, hlasujeme 50, 50 kde pro. Prověříme. 50 elektronicky. Všichni hlasovali. Konec hlasování. 22 pro, 21 proti, nebyl přijat. Pardon, byl přijat, byl přijat. Byl přijat. 51, kdo je pro? Proti, prověříme, 51. Konec hlasování. 22 ku 22. Je to velice těsné, ale není přijat. 52. Stejně tak, elektronicky hlasujeme o 52. Všichni odhlasovali konec hlasování. 22 jako 22, stejný osud. Zamítnut. 53. Naštěstí eh, jsme vedli dlouhé diskuze ve výboru o tomto, takže konec hlasování. 22 jako 22 nebyl přijat. 54. Kdo je pro? proti, přijat. 55 pro, proti, zdržel se, prověříme, 55. Le vote est clos. Konec hlasování. 21 pro, 23 proti, není přijat. 57, kdo je pro? Proti, prověříme. Prověříme. 57. Konec hlasování. 21 pro, 23 proti, nebyl přijat. A hlasujeme o 59, kdo je pro? Proti, zdržel se, prověříme, 59. Konec hlasování. 25 pro, 19 proti. Hlasujeme o 59, tak ještě jednou. Ješ, ještě jednou. My jsme nehlasovali o 58, protože 57 nebyl přijat, takže teď elektronicky hlasujeme o 59. Spravodajka je pro. Konec hlasování. 35 pro, 8 proti. Spravodajka, děkuji za podporu. Návrh 60, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Já vím, že je zamítnut, ale radši to prověříme. Hlasujeme elektronicky o návrhu 60. Konec hlasování. 21 pro, 22 proti. Zamítnuto. Ale o málo. 61 kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 63 kdo je pro? Proti. Zdržel se. Prověříme. Prověříme. Konec hlasování. 21 pro, 23 proti, nebyl přijat. 71 eh, pro, proti, slyšel se přijat. Tran 42, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Tran 1, kdo je pro, proti, ne. Tran 1, pro, proti, zdržel se, prověříme, tran jedna. Vyteklo. Konec hlasování. 23 pro, 20 proti, přijat. Tran 2, kdo je pro, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Tran 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Nyní hlasujeme elektronicky o celém návrhu po změně podobě, takže hlasujte, prosím. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 37 pro, 2 proti, 5 se zdrželo, návrh zprávy je přijat. A Nyní budeme hlasovat eh, o celým, celém legislativním návrhu. Hlasujte, prosím. Všichni odhlasovali. Konec hlasování. 37 pro, 2 hlasy proti, 5 se zdrželo. Legislativní návrh je tímto přijat vlastně poprvé po rozhodnutí koordinátorů ve výboru zavedeme nové pravidlo 70 našeho jednacího řádu, podle kterého jsme povinni hlasovat, abychom zahájili vyjednávání s radou na základě takto přijaté zprávy. A bychom, já jsem chtěla vidět, zda souhlasíte, aby zde byl dán mandát a aby vyjednávací tým mm, byl složen takto. Já, zpravodaj za EPP, pan Ori, pan De Bach za liberály, pan, Lam, pan Lambert za zelené, paní Lambert. Omlouvám se, paní Lambert za zelené, omlouvám se, paní Lambert, to je poprvé, co se mi to stalo. A pan Thomas Mann a pan Jarek Zague. Což znamená, že byste akceptovali, abych byla zároveň předsedkyní té delegace a zároveň zpravodajkou. Pokud některé frakce budou proti, nebudu jim to nějak vyhovovat, tak eh, potom svěřím tuto funkci mm, místo předsedovi, samozřejmě. Souhlasíte? Souhlasíte, abychom takto postupovali? Takže k tomuto vyjednávacímu mandátu a ke složení eh, vyjednávacího týmu Souhlasíte? My si to radši prověříme elektronicky. Hlasujte, prosím. Ano, monsieur Le Jarek, Ano, pan Jarek chce slovo. Ale já vám dám hlasování potom. Po? Nemůžu vám dávat slovo uprostřed hlasování. Já jsem chtěl slovo, ale před hlasováním, paní předsedkyně. No, takže zrušíme, anulujeme hlasování. Tak, pane Lajariku, máte slovo. Děkuji. Já s vámi souhlasím, s vaší zprávou podporuji a také si myslím, že je třeba pokračovat co nejrychleji v této věci, ale ze zásady mám za to, že aplikace článku 70 v podstatě znamená, že plénum parlamentu bude připraven o debatu, rozpravu. To znamená, my vlastně my, my tedy eh, do, eh, připravíme dohodu, nebo mm, se dohodneme ještě předtím, než by se hlasovalo v plénu, takže proto to nemůžu pod, podpořit. To znamená, že budete hlasovat proti mandátu, dobře. Je to vlastně poprvé, kdy používáme tento článek 70. Tak eh, bych chtěla reagovat takto. Dvě poznámky dovolte. Za prvé, ve skutečnosti dnes budeme formálně hlasovat eh, o v podstatě běžné praxi zde ve výboru EMPL, což znamenalo, že na základě odhlasované zprávy eh, byla zahajována vyjednávání s cílem se dohodnout s radou v prvním čtení, což je pravidlo v podstatě, které teď je zakotveno eh, v článku 70 našeho jednacího řádu. Ale či, co se mění tímto novým článkem 70 jednacího řádu je, že pokud bychom měli, pokud e, se nedohodneme, takže my můžeme takhle. Mohli bychom požádat, aby se to dostalo až do pléna, e, to, aby plénum rozhodlo o zahájení vyjednávání. Ale není to povinnost o toto povolení plénum požádat. A já to ještě jednou zopakuji, začnu znova. Ve skutečnosti článek 70 v novelizované podobě v našich pravidlech v podstatě potvrzuje praxi, e, která se zde prováděla v našem výboru, e-, v našem výboru EMPL, která spočívala v tom, že e, jsme, si, jsme nechtěli přistoupit k finálnímu hlasování o legislativním návrhu a e, le až tedy v plénum, aby se o tom hlasovalo. Třeba to se týkalo toho dohledu. E, e, a my jsme tedy chtěli vždycky mít předem mandát na základě dané zprávy, abychom mohli zahájit vyjednávání. A o to jsme bych, ale nikdy eh, jsme tedy předem plénum o eh, ten souhlas nežádali. Eh, nikdy taková praxe nebyla. Pokud by to bylo nutné, to můžeme udělat. V podstatě podle zavedené praxi, co, o co jde v podstatě formálně odhlasovat zavedenou praxi. To znamená, že my začneme vyjednávat se snahou dohodnout se v prvním čtení a to na základě mandátu, který dostaneme od výboru já doufám, že mm, jsem správně vyložila nový článek 70. Já mi to potvrzuje. Mais si voulez, je peux vous lire l'article 70. Takže mám přečíst vám článek 70? Ne, nechcete, abych ho tady četla. Dobře. Takže za těchto podmínek eh, budeme hlasovat o mandátu, vyjednávacím mandátu a o složení vyjednávacího týmu. Hlasujte, prosím. Vote clos. Konec hlasování. 37 pro, 3 proti a 2 se zdrželi. Děkuji za mm, takto svěřený mandát. Jenom eh, eh, říkám, že jsem trochu překvapena, že v podstatě eh, nikdy tady ve výboru ani na zasedání stínových jsme nehovořili o tom, že je nutné o tomto hlasovat, ale eh, teď mě trochu eh, překvapila změna pozice mm, některých frakcí, ale já myslím, že tím se nezmění nic na kvalitě vyjednávání, které povedeme eh, všichni dohromady, plus ještě tam bude zpravodaj z výboru pro dopravu. Děkuji a nyní se dostáváme k bodu 24. Zde jde o zprávu pana Stevena Hughese. Je to zpráva z vlastní iniciativy o e, rizicích spojených s asbestem na pracovišti s výhledem e, zrušit e, nebo eliminovat veškeré asbesty. Článek 27 byl stažen, takže budeme hlasovat o kompromisu F. Kdo je pro? Přijat. Návrh 32. Pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 33, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi přijato. Kompromis G, kde pro, proti, zdrželi přijato. Pozměňovací návrh 39, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. 40, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. NV 6, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 41, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 43, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 44, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. Kompromis H, kde pro, proti, zdrželi přijato. 47, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. 48 pro, proti, zdrželi přijato. 49 pro, proti, zdrželi přijato. 50 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Kompromis I, kdo je pro, proti, drželi Přijato. 53, kde pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 54, kde pro, proti, přijato. 55, kde pro, proti, zdrželi, přijato. 56, kde pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis je, kde pro, proti, drželi přijato. Kompromis K, kde pro? Proti, drželi přijato. 75, kdo je pro? Proti, přijato. Kompromis L, kdo je pro? Proti, drželi přijato. 80, 74, kde je pro, proti přijato. 75, kdo je pro, proti přijato. Kompromis M, kdo je pro, proti přijato. 83, kdo je pro, proti, drželi přijato. 84, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi přijato. 89, kdo je pro. Pozor, ověříme. Otevírám hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 16 proti přijato. 90, kdo je pro, proti, zamítnuto. 91 pro, přijato. 92 pro, proti, žili zamítnuto. 93 pro, proti, drželi přijato. 94 pro, proti, Želi zamítnuto. 95 pro, proti zdrželi přijato. Druhá část eh, nv 14, kdo je pro, proti zdrželi přijato. 97 pro, proti zdrželi přijato. NV5 pro, proti, zdrželi, přijato. NV13, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. NV15 pro, proti, přijato. 98 pro, proti, přijato. 99 pro, proti, přijato. NV1 pro, zdrželi, přijato. NV2 pro, proti, přijato. NV7 pro, proti, přijato. NV11 pro, proti, přijato. E, návrh 100, kdo je pro, proti, tedy přijato. 101 pro, proti, přijato. 102 pro. Chcete ověřit? 102, kdo je pro? Proti, tedy přijato. 103, kdo je pro? Proti? Přijato. Envy 3 kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 104, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi? 105, kde pro? proti, drželi přijato. 107, kdo je pro, proti, drželi, ověříme, 107. Končím hlasování. 24 pro, 19 proti, to je přijato. 108, kde je pro, proti, drželi, přijato. 109, kde je pro, proti, že přijato. Kompromis O, kde je pro, proti, přijato. 111, kde je pro, proti, drželi, přijato. 114, eh, pro, proti, zdrželi, přijato. Envy 9, kdo je pro? Drželi přijato 116 pro, proti přijato 117 pro, proti přijato 118 pro, proti přijato 119 pro, proti přijato 120 pro, proti přijato návrh 1 pro, proti přijato Návrh dvě Pro, proti, přijato. Tři Pro, proti, přijato. čtyři Pro, proti, přijato. Pět Pro, proti, zdrželi. Ověříme. Ověříme. Pět. Končím hlasování. 4 pro, 33 proti. Pět se zdrželo. Máte naprosto pravdu. Zamítnuto. Návrh šest. Pro, proti. Kde je pro návrh šest? Proti. Přijato. Kompromis A. Pro. Proti. Přijato. Návrh 11 pro, proti, zamítnuto. 12 pro, proti, přijato. 13 pro, proti, přijato. 14 pro, proti, přijato. Kompromis C pro, proti, přijato. Návrh 16 pro, proti, přijato. Kompromis D pro, proti, přijato. 19 pro, proti, přijato. Kompromis E pro, proti, želi, přijato. Ehm, na, kom, B pro, proti, přijato 23, přijato 24 pro, proti přijato 25 pro, proti přijato 26 pro, proti. To je, myslím, přijato, ale ověříme. Končím hlasování. 22 pro, 20 proti um, přijato. Budeme elektronicky hlasovat sám textu. Všichni hlasovali, končím hlasování. 40 pro, 2 proti, 1 zdržení. Gratuluji zpravodaji. byste měli ještě trochu síly, tak eh, budeme hlasovat eh, o bodu 25. To je zpráva kolegy Kujta, je to zpráva z vlastního podmětu o sociální odpovědnosti podniků, podpora zájmu společnosti a cesta k udržitelné obnově podporující začlenění. Kompromis C, kdo je pro? Tři věci. My jsme připravili v hlasovací seznam, jak jsme měli. A já chci poděkovat se kreatům stran, pokud mohu mm, podat ty ústní pozměňovací návrh k eh, pozměňovací návrhu 20 na 30 na začátku, tím se to urychlí je to projednáno se stínovými zpravodaji. A protože je ta, tolik v této fázi měnit hlasovací seznam je složité. Již to tam je v tom hlasovacím seznamu. Já nejsem, jak vidíte, úplně ve formě. Takže to budete muset vysvětlit trošičku pomaleji, co se děje s tím hlasovacím seznamem, abychom věděli, o čem hlasujeme. Takže prosím, začněte znovu a pomalu a zřetelně nám řekněte, co bychom měli a neměli dělat. Já se omlouvám za to, že jsem mluvil příliš rychle. Vím, že to bylo dlouhé hlasování. Ten hlasovací seznam je správný. Vy jste na nás apelovala, abychom na tom pracovali. To jsme udělali. Já chci poděkovat sekretariátům Měli jste z toho obavy, eh, včetně vás včera, takže to jsem chtěl říct si na úvod. Dále urychlit hlasování. Všechny eh, návrhy tam jsou, ale spíše než je dělat jednotlivě, bylo odsouhlaseno se stínovými, eh, je chci předložit 26, návrhy 26 a 130 protože je tam tolik eh, odstavců v stanoviscích jiných výborů, tak sekretariát mi řekl v zájmu transparentnosti, to chci říci všem, že bude možné um, neměnit hlasování, ale um, vyčistit pořadí těch odstavců, aby to mělo logický, eh, logické pořadí a možná, že tam bude nová nový titulk, nový, nový podtitulek. Aby to bylo transparentní, tak to chci říci předem. Jinak doufám, že nebude jiný problém s tím hlasováním. Bien. Alors. Dobrá. Chápu tedy, že zpravodaj nám sdělil to, že se nemění volební seznam, tak eh, hlasovací seznam, tak jak jsme jej připravili pro v skupinách. Stínový zpravodaj Jové i sekretariát na tom pracovali skutečně velmi dlouho a doufám, že budeme moci dnes hlasovat v pořádku. Pochopila jsem správně eh, myšlenku vašeho příspěvku? Pokud ano, tak budeme hlasovat. A doufám, že to bude užitečné a efektivní. Odstavec 1, kompromis C, pro, proti, zdrželi se, přijato. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D, pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 5, Jury 5 pro, proti, zdrželi se, přijato 41 pro, proti, zdrželi se, přijato 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ne, ne, ne. 42 ověříme. Hlasovali jste prosím všichni. Udělala se něco k dobru socialistů, ale eh, hlasovali jste prosím všichni 20 ku 17, takže Přijato. To byla 42, takže 43 první část pro. Proti, zdrželi se přijato druhá část pro. Proti, zdrželi se přijato kompromis E pro. Proti, zdrželi se přijato 51 pro. Proti, zdrželi se přijato kompromis AA pro, proti, zdrželi se přijato. 53 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis F a pro, proti, zdrželi se přijato. Jedna na FED, první část pro. Proti. Ta odpadá. Eh, Inta 1, kipu. Inta 1, pro. Proti, zdržel se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, o návrhu AFET musíme hlasovat. Ano, máte pravdu, děkuji. Takže AFET, druhá část. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. Na INTA 1 to nemá žádný dopad, takže 58 pro. Proti zdrželi se přijato. Kompromis T pro. Proti zdrželi se přijato. Kompromis G pro proti, zdrželi se, přijato. 65 nepřijatelné. Tady souhlasím s Jury. 66 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, takže to ověříme. 66. Končím hlasování. 90 pro, 16 proti, takže přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijato. 70 pro, proti, zdrželi se přijato. 71 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis eh, I odpadá. Jury 4 pro. Jury 4, kdo je pro? Zdrželi se přijato. 73 pro. Proti, zdrželi se přijato. 74. 73. 73 ověříme. 73. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 18 pro, 20 proti, děkuji, že jste to chtěli ověřit. 73 tedy není přijat. 74 a 75 pro, Paní Esaja. One too many SD. Můžete uvěřit prosím, jestli tam, e, tam nebyl jeden navíc z SD? pokud tady byl jeden socialista navíc, tak bych to hned viděla. I kdybych to neviděla, což je možné, tak by nám to řekl tady ten stroj. Viděla byste to ten stroj mi to uh, říká, takže to, bych to ani před vámi nemohla skrýt. Ale chápu vaši uh, bdělost. Socialisté jsou velice bdělí. 74-75 pro, proti, drželi se. Není to přijato. Kompromis i pro, proti, drželi se, přijato. 85 přijato, 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis je pro, proti, zdrželi se přijato. Devadesát dva pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromiska pro proti, zdrželi se, přijato. Sto dva, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis L pro, proti, zdrželi se, přijato. M pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis N pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. A FE 4 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme to. Takže AFE 4. Zájuji hlasování. Končím hlasování. 34 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Takže přijato. A FT6 ve dvou částech. A první část pro, proti, drželi se. To ověříme. AFET 6. Končím hlasování. 22 pro, 16 proti. Přijato. Druhá část odpadá. AFET 8. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis O, pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro. Aha, to bylo staženo. Ty předcházející 117 pro, proti. Drželi se. To ověříme. 117. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 22 pro, 13 proti. Přijato. Kompromis P, P pro, proti, drželi se přijato. Kompromis Q. Dobře, 118 zde musíme hlasovat o druhé části. Kdo je pro tuto druhou část? 18 Proti? Zdrželi se? To ověříme. Druhá část 18. Hlasovali jste, prosím. Končím hlasování. 21 pro, 18 proti. Přijato. Kompromis kvé pro, proti, drželi se, přijato. 121 pro, promiňte, 122 pro, proti, zdrželi se, přijato 123 pro, proti, zdrželi se, přijato 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis R pro, proti, zdrželi se, přijato 127 pro, proti, zdrželi se, přijato 128 pro, proti, zdrželi se, přijato 129 pro, proti, zdrželi se, přijato 130, ústní pozmaňovací návrh, kdo je pro, proti, eh, zdržel se, přijato kompromis S, přijato AFET 10, dvě části, první část je pro, proti, zdrželi se, přijato Druhá část pro, proti, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou, 136 pro. Pro 136. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 137 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis U pro proti, zdrželi se, přijato. AFET 15, dvě části, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. tak je to jasně zamítnuto. Druhá část 15 zamítnuta. Afet 16 pro, proti, zdrželi se přijato 17, pro, proti, zdrželi se přijato 18, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. To chcete ověřit? Dobře, 18 ověřujeme. Končím hlasování. 21 pro, 17 proti. Takže přijato. 19 AFET a 22 INTA ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Kdo je pro první část? Proti, drželi se přijato. Druhou část pro, proti, drželi se přijato. AFET 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 INTA pro, proti, zdrželi se, přijato. 143 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, proti, zdrželi se, přijato. V pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 146 pro, proti, zdržel se přijato 147, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, druhá část přijato. Kompromis dvojité V pro, proti, zdrželi se přijato 151 pro, proti, zdrželi se přijato 152 pro, proti, zdrželi se, to budeme ověřovat 152. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 23 pro, 13 proti, přijato. 154 pro, proti, drželi se zamítnuto, 155 pro, proti, drželi se, přijato. 158 pro, proti, Zdrželi se, to ověříme, 158. Končím hlasování. 23 pro, 13 proti, přijato. Sto padesát devět, kdo je pro? Proti, přijato. Sto šedesát pro, proti, přijato. 162 pro, proti, zdrželi se, přijato. To be vote late, to nemám ráda, protože tam nevíme vůbec, co dělat. Kompromis C vede k tomu, že to má být staženo, kompromis X přijato. 149 pro, proti, ověříme 169. Končím hlasování 12 pro, 18 proti, 9, takže zamítnuto. To 70 je pro, proti, drželi se, přijato. 171 a 172 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis Y pro, proti, zdrželi se, přijato. 180 pro, To 80 kdo pro? Proti, Zdrželi se, to ověříme 180. Končím hlasování. 17 pro, 22 proti, takže skutečně zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se zamítnuto Z, přijato. 186 pro, proti, zdrželi se přijato 187 pro, proti, zdrželi se přijato 189 188 bylo staženo, takže 189. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, to ověříme, 189 ověřujeme. Končím hlasování. 22 pro, 17 proti. Přijato. 190 pro, proti, zdrželi se, přijato. 191 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. BB pro, proti, zdrželi se přijato. 201, kdo je pro? 202. Promiňte, 201. Kdo je pro 201? Proti, drželi se. Přijato. O CC jsme již hlasovali? Ne, to teprve přijde, aha. DV 15 pro, proti. To ověříme, takže DV 15. Končím hlasování. 22 pro, 17 proti, takže přijato. Kompromis CC, kdo je pro? proti, drželi se, přijato. Devět třináct pro, proti, drželi se, přijato. A FE 14 pro, proti, drželi se, přijato. Nedá se tady trošku přitopit, je tu jak na Sibiři. 9.14 pro, proti, zdrželi se, přijato 9.21 pro, proti, zdrželi se, ověříme 21. Končím hlasování. 27 pro, 12 proti, přijato. Inta 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Inta 8 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Inta 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Inta 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inter 24 pro, proti, zdrželi se, to ověříme, takže Inter 24 ověřujeme. Inter 24, končím hlasování. 34 pro, 5 proti, přijato. Inta 36 ve dvou částech je první část, kdo pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kult 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kult 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. šestnáctku a devatenáctku také odhlasujeme, takže šestnáct devatenáct dohromady, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto 20 pro, proti, ověříme 20 kult. Končím hlasování. 26 pro, 13 proti, přijato. 207 pro, proti, drželi se přijato. 208 pro, proti, drželi se přijato. 1 pro, proti, drželi se zamítnuto. 2 pro, proti, drželi se přijato. 3 pro, proti, drželi se přijato. 4 pro, proti, Přijato pět pro, proti, přijato šest pro, proti, přijato kompromis A pro, proti, přijato devět pro, proti, zdrželi se, přijato B. Ověřme devítku. Končím hlasování. 10 pro, 26 proti, takže to nebylo přijato. 13 pro, proti. Kdo je pro 13? Drželi se přijato. Kompromis B, ten musíme ještě odhlasovat. Takže kompromis B, kdo je pro B, přijato. 15 pro. Patnáct pro, proti, zdrželi se přijato, šestnáct pro, proti, zdrželi se přijato, sedmnáct, osmnáct, 19 eh, přijato. 21 ve dvou částech, kdo je pro první část? Takže 18. Mluvit smím jenom já. Takže 17 pro, proti přijato, 18 pro, proti přijato, 19 pro, proti přijato. 21. První část, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Druhá část pro, proti, drželi se přijato. 22, 23, 24, 25 můžeme blo- blokově hlasovat. 22 pro, proti, přijato 23, pro, proti, přijato 24, pro, proti, přijato 25, pro, proti, přijato 26, pro, proti, přijato 27, pro, proti, přijato 28, přijato 29, pro, proti, zdrželi se, přijato 30, pro, proti, přijato 31, přijato 32, a nyní hlasujeme celkově o celém textu elektronicky. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 26 pro, 1 proti, 11 hlasů se zdrželo a blahopřejeme zpravodaji. A přejeme dobré jednání s výborem Jury. J'ai l'impression, certains me disent. Attendez, tady mi říkají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 až 55, 52 až 55. Ano, nejprve, tedy musím říct, aby to bylo jasné, takže do zápisu paní Olman Reuter eh, chtěla jít na to příliš rychle, takže my jsme teď u bodu 26. To je zpráva pana Bulanda o eh, přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii. To je návrh rozhodnutí. A zde k tomuto návrhu stanoviska, které připravujeme pro výbor DV, pro výbor DV, tak budeme hlasovat unblock o návrhu, o návrzích, tedy 52 až 55, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. Můžeme hlasovat unblock o 58 až 25. Pro, proti, zdržel se. Přijato. 60 až 63 unblock. Pro, proti, zdržel se. Přijat. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijat. Můžeme hlasovat unblock 65 až 41. Takže hlasujeme unblock až, až po 35. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 36 pro, proti, zdržel se, prověříme 36, hlasujte elektronicky o 36. Pan Oymen Reuten, jiní mají jiný názor tady ve výboru. Takže konec hlasování. 25 pro, 12 proti, 12 osob je proti. Návrh 36. To je ale téměř viditelná menšina, která má možnost a právo se takto zviditelňovat, aby nebyla diskriminována. Takže 37 nyní pro, proti, nezdržel se, přijat. 38. Můžeme hlasovat 38 až 41? Ano. Pro, proti, zdržel se, přijat, přijaty. 42 pro, proti zdržel se přijat, 43 pro, 42 zamítnut, 43 pro, proti zdržel se zamítnut. Návrh 1 pro, návrh 1, kdo je pro, proti zdržel se přijat, návrh 2 pro, proti přijat, 44 pro, proti, zdržel se zamítnut. Návrh 3 pro, proti, zdržel se přijat. 45 pro, proti, zdržel se přijat. 46 pro, proti, zdržel se zamítnut. 44 pro, proti, zdržel se adop, přijat. 47 pro, proti, zdržel se zamítnut. 48 pro, proti, zdržel se zamítnut návrh nyní prověříme. Prověříme 48. Hlasujte elektronicky o 48. Konec hlasování. 25 pro, se přijat. Návrh 5 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 6 pro, proti, zdržel se přijat. 7 pro, proti, zdržel se přijat, návrh 8 pro, proti, zdržel se přijat, e, návrh 49, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, návrh 50 ve dvou částech, první část, kdo je pro, proti, zdržel se a druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, prověříme druhou část, Konec hlasování. 20 pro, 17 proti, přijato. Návrh 9, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 10, kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. 11 pro, proti, zdržel se přijat. Amendment 50. 51 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se přijata. Druhá část pro, proti, zdržel se zamítnutá. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska elektronicky. Hlasujte, prosím, elektronicky o celém návrhu. Konec hlasování. 35 pro, jeden hlas proti. Takže pana Bulanda sice zde nevidím, ale Blahopřejeme. Návrh byl přijat. Ještě nás čekají dvě hlasování. Někteří z našich hostů na slyšení jsou zde, já se jim omlouvám, protože my to musíme odhlasovat, takže určitě budou mít to potěšení, eh, to potěšení se zúčastnit tohoto velice zajímavého hlasování. A poté si je vyslechneme. Až. Bod 27. Tady máme stanovisko paní Cimerové, které se týká dopadu hospodářské krize na rovnost pohlaví. Paní zpravodajko. Äh, danke, Frau Vorsitzende. Nur ganz kurz ein, ein paní předsedkyně, velice stručně k hlasování a to se týká pozměňovací návrhu 60, 61, 62. Chci jenom říci, že aby nedošlo k nějakému zmatku, jde o minimální systém minimálních um, ehm, přímků, které jsou tímto seškrtány. Chci říci, že už více zpráv, stanovisek výboru jsme schválili, kde jsme se vyslovili jasně pro. Takže ještě jednou jsou to mini, jsou tady minimální s eh, příjmy, systémy minimálních příjmů, nikoli minimální mzdy, to je něco jiného. Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na těch kompromisech. Děkuji. Takže budem, děkuji za toto vysvětlení. Kompromis 1, kdo je pro, přijato. Kompromis G, kdo je pro, proti, drželi, přijato. Kompromis P, kdo je pro, přijato. Návrh 7 pro, proti, přijato. 6, kdo je pro, proti, žili přijato. Návrh 16, eh, pardon, kompromisce, kdo je pro, proti, přijato. Co se děje? Kdo je? Hlasovali jsme o C. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 16, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis H, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, e, přijato. Návrh 23, kdo je pro, proti, přijato. 24, první část, kdo je pro, proti, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, drželi, přijato. Kompromis I, kdo je pro, proti, drželi, přijato návrh 26 pro, proti, drželi, ověříme 26. Končím hlasování. 25 pro, 13 eh, proti, přijato 27, kdo je pro, proti, že přijato 28 pro, proti, přijato 29 pro, proti, želi, přijato 30. Kdo je pro? S ústním pozměňovacím návrhem. Pro, proti, přijato. Kompromis F pro. Proti přijato. Kompromis je, kdo je pro? Proti, drželi přijato. Kompromis 40, eh, návrh 42, kdo je pro? Proti? Návrh 42, kdo je pro? Něco mi, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Nevěřím, že 20 pro, 14 proti, to je přijato. 43, kdo je pro? Proti, přijato. 45 pro, proti, přijato. 46, ústní, pro, proti, přijato. 47, stejné podmínky, kde je pro? 47. Eh, 2. Nikdo. Budeme hlasovat tedy o 47 se dvama, s dvěma návrhy, kde pro, proti přijato, 48 pro, proti, žili přijato, 50 pro, proti, že přijato, 52 pro, proti, žili, eh, ověříme, 50. Věříme. Končím hlasování. 7, ehm, 31 proti, takže to není přijato. A budeme hlasovat 51 pro, proti, zdrželi. Ověříme. Končím hlasování. 16 pro, 22 eh, proti, zamítnuto, 55 pro, proti, drželi, zamítnuto, 53 pro, proti, drželi, přijato. 54 kompatibilní, eh, pro, proti, drželi, přijato. 57, kdo je pro, proti, přijato, 59 pro, ti přijato. Eh, to už je. Já skutečně žádám tady, aby tady nebyla taková zima. Et qu'on nous mette à Lisbonne. Chtěla bych poprosit, aby se zde zatopilo, aby tady bylo při nejmenším tak teplo jako v Lisabonu. Pokračujeme. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? První část. Proti? Drželi se. Zamítnuto. Druhá část pro? To odpadá. 61 pro? Proti? Drželi se. To ověříme. 61 Le vote est clos. 18 pour, 20 contre, ça Další odpadá. 62. Ano, 62. Kdo je pro? Proti? Prosím, pomáhajte mi trošku více. 62. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto 63, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 64 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis D pro, proti, zdrželi se, přijato 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 67, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 68 pro. Tak druhá část 67 se bude ověřovat. Zahojí hlasování. Končím hlasování. 18 pro, 19 proti, takže to není přijato. 68 nyní. Elnök asszony, csak jelzem a jegyzők, hogy véletlenül rosszul nyomta meg a gombot. Chtěl bych připomenout, že jsem se spletl. Ano, tak jak se říká na plenárce, bude to zaznamenáto v PV, ale nemění to nijak stav hlasování. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato 69 pro, proti, zdrželi se, přijato 60, 71 pro, proti, eh, přijato 72, dvě části, první část pro, proti, přijato, druhá část pro, proti, přijato. A nyní celkové hlasování o celém změněném textu. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 37 pro, 1 proti. Blahopřeji zpravodajce. A nyní poslední hlasování dnešního dopoledne. Je to bod 29, zpráva na vlastní podnět paní Hirsch o integraci přistěhovalců, dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace sociálního pojištění. Paní vůjčte. Až na řeč o 93. Děkuji. Já chci Mrs. Gevičute is withdrawing. Paní Vinkoviče stahuje um, ehm, 99 k článku, 93 k eh, odstavci 7, ale nezmění uh, se Mm, tedy ne, nestahuje, nebude to snadno, pokud ne, paní Lambert nestáhne návrh 92. Ano, paní eh, Jean Lambert to stahuje. Takže teď jste informováni, že eh, návrh 92 a 93 jsou staženy, takže nebude snaha o vyškrtnutí odstavci 7 a bude možný kompromis D. Je to jasné? Takže budeme hlasovat Kompromis G. Kdo je pro? Proti přijato. Liber 2. Kdo je pro? Proti Vincerk je ztracena, já také. Dobře. Takže mm, 100 budeme hlasovat o odstavci dvě výboru Libe, což je dodatek. Libe dvě, kde je pro, proti, žili pr, přijato. Lide sedm pro, proti, přijato. Kompromis S pro, proti, žili přijato. Kompromis K pro, proti, žili přijato návrh 51 pro, proti přijato, FEM 20 pro, proti zdrželi, ověříme FAM. E Končím hlasování. 17, 17, takže to není přijato. FAM e 25, kdo je pro? Proti? Více členů, více reakcí. Návrh 25 je pro, proti, drželi, přijato. Všichni poslouchali eh, vysvětlení hlasování. Eh, kompromis L je pro, proti, přijato. 76 byl stažen, kompromis II, kde pro, proti, zdrželi přijato. Kompro, libe um, ehm, 22, kdo je pro, proti, přijato. FEM 12, kdo je pro, proti, zdrželi, ověříme. FEM 12. Končím hlasování. 14, 17 zamítnuto, FAM 13 proti, drželi, zamítnuto, kompromit M pro, proti, přijato, 50 pro, proti, přijato. Šedesát tři pro, proti, přijato. Kompromis N pro, proti, želi přijato. 71 pro, proti, zamítnuto. Kompromis O pro, ověříme 71. Nevím, proč vás poslouchám, že to je zamítnuto. Končím hlasování. 6 pro 8. Liberálové jsou velice bdělá skupina. Vidíte, co se tady děje vepředu celé. A neviděli jste to, co já jsem viděl. 71 byl zamítnut. Kompromis O, kde je pro, proti, že je přijato. Kompromis P pro, proti, zdrželi, přijato. FEM 23 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. FEM 11 pro, proti, zdrželi, přijato. 3 FEM pro, Pokud jste si přesedli, tak jsem ztracena. Takže ověříme jedenáct fam. Ověříme jedenáct. Končím hlasování. 18 pro, 17 proti. Přijato. 3 fem pro, proti, žili přijato. Kompromis Q. Pro, proti přijato. Kompromis R pro. ti, žili přijato. Kompromis T, kde je pro, proti, přijato. Omlouvám se přerušení. 95 mm, jde pro. Ověříme 95. Končím hlasování. 23 pro, 12 proti, je to přijato. 96 kde je pro, proti, drželi zamítnuto. Kompromis U, kde je pro, přijato. Ehm, návrh 100, kde je pro, proti, zamítnuto. Kompromis V, kde je pro, proti, přijato. Ehm, kompromis dvojité V, kdo je pro, proti, že přijato. 26 FAM, kde pro, proti, zamítnuto. 107 Kostelo pro, proti, žili, zamítnuto. 108 Linkevičů, tak kde pro, proti, žili, zamítnuto. Kompromis X, kde pro, proti, přijato. 19 to je pro, proti, přijato. 24 libe pro, proti, přijato. 118 Jazlovické, kde pro, proti, žili. Ověříme 118. Končím hlasování. 10 pro, 20, proti, není to přijato kompromis Y, kde pro, proti, přijato. Kompromis Z, kde pro, proti, je přijato. 131, kde je pro, proti, přijato. 132, kde je pro, proti. No. Kdo je pro 132? Proti, že přijato. Kompromis AA, kde pro? Proti, přijato. Kompromis BB, kde je pro, proti, přijato. Sto 45, kdo je pro, proti, žili, zamítnuto. 147, kdo je pro, přijato. 153, kdo je pro, přijato 154 pro, proti přijato 155 pro, proti přijato 156 pro, proti přijato 162, kde je pro, proti přijato. A FED 3, kde je pro, proti přijato. 163 zpravodajky, kde je pro, proti přijato, 164 Jean pro, proti přijato, 8 AFET pro, proti přijato, 165 pro, proti přijato, kompromis CC, kde pro, proti přijato, 27 ehm, FAM, e kde pro, proti 27 FEM, kdo je pro, přijato. 169 SAE pro, proti, zamítnuto. E, 170 Unguranu, no, kdo je pro, proti, drželi, zamítnuto. 171 Ody, kdo je pro, proti, přijato. 11 AFET, kdo je pro, proti, zdrželi přijato 12 afet pro, proti přijato 173 udy e, zamítnuto, kompromis DD pro, proti přijato. Libe 12, kdo je pro? Proti, zdrželi přijato. Libe 10 pro, proti, Želi přijato. FAM eh, 19 eh, pro, proti, přijato. FAM 9 pro, proti, Želi eh, přijato. Jean Larbert 179 pro, proti, přijato. FAM 15 pro, proti, přijato. Kompromis EE, kde pro, proti, přijato. FF pro, proti, přijato. Kompromis GG pro, proti, žili přijato. 188 mm, eh, pro, proti přijato, 189 pro, proti přijato, 190 eh, Ungarenu pro, proti žili zamítnuto, 191 pro, proti uvěříme eh, Přijato, nemusíme to uvěřovat. 193, 194 identické, kde pro, proti, drželi zamítnuto. 195, kde pro, proti, kde je pro, 195 proti, přijato. Kompromis HH, kde je pro, proti, přijato. 197 pro, proti, přijato. 199 pro, proti, přijato. FAM 92 pro, proti, přijato. FAM 98 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, přijato. Mám blok až po kviče, kde pro přijato návrh 10, kdo je pro přijato k bodům odvodnění 11, ody, kdo je pro, proti přijato jedna Libe, kdo je pro, proti, přijato 12 sabrnoch, pro, proti, zamítnuto, kompromis A, kde je pro, proti, přijato, kompromis B, pro, proti, přijato, kompromis C, pro, proti, přijato, kom, fam D, pro, proti, zamítnuto, fam G, pro, proti, zamítnuto, ODY 19, pro, ověříme věříme FAMG. FAMG. G, FAM. Všichni rozuměli. 33 pro jedna proti jasně přijato. 19 Ody, kdo je pro? Proti, drželi zamítnuto. C, pozměňovací návrh 20, Jutta Steinbuch, kdo je pro, proti, zamítnuto, kompromis D, kde je pro, proti, přijato, kompromis E, kdo je pro, proti, přijato, Fem C, kdo je pro, proti, zamítnuto, Fem B, pro, proti, Fem B, kdo je pro, Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis F, kde pro? Proti? Žili? Přijato. 29 Jean Lambert, kde pro? Proti? Přijato. Kompromis G, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 35, eh, kdo je pro, proti, přijato 36, Ungarenu pro, proti, přijato 37, Cabrnoch pro, proti, zdrželi, přijato. Přesto věříme. Končím hlasování. 17, 17 je to zamítnuto. A to si zasloužilo věřit jak vidíte. 38, kdo je pro, no, přijato, kompromis B, eh, H, kde je pro, proti, přijato. 42, zpravodajky, kde je pro, proti, zželi, přijato. 44, zpravodajky, kde je pro, proti, přijato. Kompromis I poslední kompromis dneska. Kdo je pro, proti, zdrželi, je přijat. A teď bude poslední elektronické hlasování. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Příliš rychle jste vytáhli kartu. Tedy ponechejte si tu kartu. Není to ještě skončeno. Není konec ještě. Ještě jednou. Dobře. Takže 34 hlasovalo. Gratuluji. Gratuluji mm, do konce, eh, už to vyřeš, do konce gratuluji pan, paní Hirsch. Takže všichni, kteří chtějí odejít, tak prosím potichu, poněvadž máme velké spoždění. Čeká nás velice důležitý bod a to je v rámci zprávy paní Jean Lambertové. Je to bod 30, je to veřejné slyšení o dopadech krize na e, přístup zranitelných skupin k péči. Já teď e, na půl minutky přeruším zasedání. Chers Prvé dám slovo Jean Lambert, která zahájí slyšení a poté velice stručně dáme eh, slovo našim eh, eh, hostům. Děkuji všem, že přišli a připomínám, účelem tohoto slyšení ne, jde o to, abychom skutečně Eh, si vyslechli velice konkrétní příspěvky, které paní potom použije paní zpravodajka máte slovo. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně i děkuji všem, kteří dnes si vezmou slovo. Já vím, že je zde celá řada dalších informací, organizací, které také by chtěli s námi pohovořit o e, tématu přístupu e, k péči pro tyto skupiny v době krize. Určitě řada z vás e, byla překvapená, negativně překvapená zprávami z různých států o tom, že lidé nemají přístup k, k lékařský, lékařské péči kvůli nákladům a tak dále. A všichni dobře víme, že veřejné zdraví jako takové eh, není sice v kompetenci našeho výboru, ale samozřejmě sociální dopady, ty jsou v naší kompetenci. Také dobře víme, že včera jsme si vyslechli ústní eh, dotaz, tedy interpelaci, mm, kterou Eh, eh, jsme slyšeli tedy od European Independent Living a potom jsou zde další skupiny, eh, pro které v podstatě je nemožné žít důstojný život, autonomní život v dobách krize právě. A chtěli bychom dnes tedy mm, slyšet, jak se věci vyvinuly během krize právě pro některé z těchto skupin a samozřejmě nemůžeme zde hovořit o všech. A zajímá nás, jaké jsou podle vás ty systémové problémy a e, co si myslíte, jaké by mohlo být řešení? Třeba komise ta hovoří o tom sociálním inovačním programu. Je zde něco, co skutečně by mohlo pomoci? Čím bychom se měli zabývat? ku prospěchu těch, kteří potřebují přístup k péči, ať jsou to starší spoluobčané, děti, eh, které, které potřebují péči, ať jsou to lidé s konkrétními typy postižení, nebo ať jsou to lidé, které mají, kteří mají eh, určité tedy mm, potřeby eh, z titulu mm, léčby a tak dále. A co my jako parlament můžeme udělat? jaké návrhy eh, bychom mohli předkládat. Nejprve tedy ale potřebujeme identifikovat problém a poté můžeme podle toho sformulovat návrhy. Takže velice děkuji našim řečníkům, že přišli a vím, že určitě i jsou zde jiné skupiny, jiné kategorie, které také jsou se mnou v kontaktu a poskytují mi informace. Děkuji. Děkuji. Než dáme slovo Nikitasovi Kanakisovi, který bude hovořit eh, za eh, organizaci Lékaři světa, tak bych zde chtěla eh, i přivítat v sále zástupci regionu Pyrené Atlantik. Mm, máme zde i hejtmana George Labeze. Vítám pana hejtmana a zástupce kraje. Děkuji, že jste přijeli do Bruselu, abyste zde hájili svoji věc a věřte, že my podporujeme potřeby jednotlivých krajů ať je to z titulu eh, Evropského sociálního fondu nebo fondu pro eh, nebo regionálního fondu. Nejprve ale dám slovo panu Nikitasovi Kanakisovi, který bude hovořit za organizaci Lékaři světa. My a pánové, eh, já vám velice děkuji za čest, že jste nás zde přijali dnes. A mm, velice stručně se pokusím vám Eh, říci, jak to vypadá s aktivitami eh, organizace Lékaři světa mm, v oblasti zdraví osob. Máte k dispozici kompletní materiál, který eh, předkládá naše ideje, proč je obhajujeme a v pár minutách se pokusím vám říci, jak to je třeba v případě Řecka a budu hovořit i o síti lékaři světa a ukáži vám také, že ale Řecko není výjimkou. Je to pouze příklad toho, co může nastat v době eh, tvrdé krize. Dnes v podstatě my zastupujeme 15 zemí a kromě eh, naší práce mimo Evropu, tak máme 324 programů, eh, kdy se snažíme mm, zavádět základy léčebné péče, to znamená zajistit přístup k, eh, ke zdravotní péči jakožto právo a ne luxus. Děláme to pro ty nejchudší, eh, pro naše spoluobčany, osoby, které žijí, kteří žijí uvnitř EU, ale mohou to být i migranti, bezdomovci, nebo tedy eh, ty různé, různé tedy kočovné skupiny. A první poznámka, co teď zažíváme na jihu Evropy vzhledem k ekonomické krizi, tak to e, plodí obrovské riziko. A to je, že dojde k ekonomickému rozkladu a právo na zdraví v každém životě je oklešťováno. To se mm, týká zemí jako třeba i Španělsko. Španělsko je, bylo hezkým příkladem integrace e, léčby a dnes zde eh, eh, tedy, ale eh, zde také dochází dezintegraci, to znamená, ta střediska nemocnice se vzdalují těm, kteří potřebují péči a potom v případě Řecka, tak zde skutečně máme osoby, které jsou úplně vyloučeny z Evropy. A mm, tak já zde na vás apeluji, apeluji na vaše pocity, protože já vím, že souhlasíte a sdílíte pocity osob, které vás zvolili jsou to osoby normální, běžní občané, mm, kteří teď v Řecku žijí ve skutečně kritické situace, situaci. Podklady, které naleznete v materiálu, vám ukáží, že i eh, byro eh, organizace eh, Lékaři světa tak ta, eh, eh, říkají, že počet pacientů se eh, šestinásobil. Dnes se na nás obrací mnoho klientů, kteří potřebují péči zdarma. To se zvýšilo o 50% v některých tedy ordinacích, třeba v některých regionech to dokonce vzrostlo ještě více, protože před lety třeba to byly osoby, které měly pojištění, zdravotní pojištění a dnes Nikoliv asi nevíte, že v Řecku, pokud nějaká osoba je nezaměstnaná, tak po roce eh, v podstatě eh, nemá žádná eh, práva na zdravotní péči, nemá žádný přístup ke zdravotnictví a dnes i Eh, dnes tedy si musí koupit na to takový hm, hm, vstup, tedy 5 euro to stojí a podle trojky to má být zdraženo na 25 euro. A tyto osoby se bojí, hm, jsou ve velké tísni. Za námi chodí třeba do našich ordinací i děti dě, dě, rodiče s dětmi, protože děti, byť jsou to řecké děti, tak nemají třeba právo na očkování. To je obrovská nespravedlnost. My jsme proočkovali 8 milionů dětí tento rok. 8 milionů rodin nemělo prostředky na to nechat očkovat své děti. Takže skutečně je to problém přístupu k péči a k očkování dětí. I zde vám říci, v jaké tísni žijí staří občané, kteří jsou nuceni žít za méně než 300 euro v zemi, kde život je drahý a mm, kteří se eh, mají problém vůbec si pořídit léky. Třeba máte chronické nemoci, kardiovaskulární nemoci nebo cukrovka, eh, kde eh, je, kde každodenní přežití to je pro ně noční mura. Zde chci hovořit jménem osob, které nemají právo na péči zdarma, třeba eh, porody, eh, porody, protože si nemohou dovolit zaplatit za porod. Bylo mi právě řečeno, že mluvím příliš rychle, ale já se omlouvám, já nejsem zvyklý hovořit zde eh, před posluchačstvem, takže budu hovořit pomalej A jenom jsem chtěl vám říci, jaké obavy mají lidé, kteří nejsou schopni eh, potýkat se s každodenním životem. Řecký stát eh, poskytuje potraviny zdarma eh, ve školách. A tím chci říci, že ti nejchudší skutečně nemají přístup k péči, což vede k velkým sociálním problémům, které Eh, nebudeme schopni zvládat. My to zažíváme v našich ordinacích všude v Evropě a především v Řecku, kde xenofobie, rasismus eh, se eh, zvýšily velkou měrou, to znamená extremistické skupiny, nyní získávají velkou podporu u lidí, protože lidé se bojí budoucnosti. A já jsem tedy chtěl vám říct, jak to vidí naše síť. Měli bychom zcela přehodnotit přístup k péči. A to všechno figuruje v těch materiálech a brožurách, které jsme vám předložili. Absence mm, přístupu k péči určitě bude mm, daleko dražší, nákladnější, než kdyby ty osoby přístup měly. Já sám jsem lékař, já e, nejsem dost dobrý v číslech a statistikách, ale mohu vám říci, že eh, pokud se problém nebude dlouhodobě řešit, tak to bude daleko dražší, nemluvě o tom, co se teď děje e, vůbec ve zdravotnictví. Tím bych skončil, nechci vás zdržovat, ani e, nechci zneužívat vaši trpělivost. A jenom jsem chtěl vám přinést svědectví, jaká je nová realita, kterou jsme neznali ještě před nedávnem. Hospodářská krize tlačí lidi aby i se stěhovali v rámci EU, eh, hledají lepší budoucnost v jiných státech Evropy. Tyto osoby ale nemají pojištění a eh, třeba zdravotní pojištění a tudíž mají problém eh, nechat se ošetřovat. To neplatí jenom o Řecích, ale o Španělech, Bulharech, Rumunech, takže to je nový problém mm, kterým je třeba se zabývat, poněvadž toto i e, v podstatě znamená překážky volnému pohybu a navíc ti nejchudší, e, kteří se snaží e, někde si zajistit lepší budoucnost, tak nemají vůbec přístup k péči. A potom poslední slovo ještě chci připomenout, že my tedy jako lékaři světa neustále požadujeme, aby Eh, migranti třeba, nebo osoby, které nemají doklady a kteří sem přijíždějí, tak eh, aby nebyli eh, deportováni do svých zemí, poněvadž toto v podstatě se dotýká samotných hodnot Evropy a je to mm, poselství protože Evropa eh, musí zůstat eh, tím, co jsme si přáli. Mm, prostor sociální solidarity, demokracie, eh, postav, která je postavena na základních hodnotách Evropy. Děkuji. Děkuji vám. Nyní dám slovo Eh, dalšímu eh, referentovi Michelu eh, Legro. Chtěla bych však upozornit na pravidlo číslo 9. Můj bratr Perez byl spoluzakladatelem vaší organizace Lékaři světa. Ale nyní tedy vyzývám pana Legro, eh, předsedu eh, výboru na vysoký, vysoké škole a ředitele Národního monitorovacího střediska pro chudobu a sociální vyloučení. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říci, že eh, také vedu eh, přípravný výbor pro eh, mezinárodní konferenci o sociální marginalizaci a chudobě, která se uskutečnila v prosinci minulého roku a je to také základ pro přípravu eh, dalších eh, faktů. Když se hovoří o krizi ve Francii, tak spíše se hovoří o takových otázkách, jako je eh, asbest a také otázka chřipky H1N1 a dalších problémů s dalšími eh, lékařskými eh, prostředky. Eh, čili naše krize jsou spíše krize celého zdravotního systému a nikoli sociálního systému. To je to, co jsem chtěl konstatovat. A zaprvé bych chtěl tedy konstatovat to, že když analyzujeme francouzský zdravotní systém ve světle krize, tak nevidíme, že by se zhroutil, co co se týče eh, nabídky eh, péče nebo výdajů na zdravotnictví ani přístupu obyvatelstva. Eh, se píše, tedy jsme ve zcela jiné situaci než řečtí kolegové nebo španělští kolegové. Naopak zde dochází k určitému prodloužení a posílení určitý, určitého napětí, které však již existovalo i před krizí. Nevzniká také určitá skupina populace, která by neměla přístup ke zdravotní péči. Je to situace, kde však se také objevují nové patologie. Se celá jistě eh, vidíme dnes eh, také tuberkulózu eh, či jiné patologie, které jsou nové, ale není to většinový jev. Jistě jste také nezapomněli, že máme takový zdravotní systém, jehož náklady jsou velmi eh, vysoké. Eh, eh, jsme na třetím místě co do vývajů, výdajů z HDP. Mnozí občané nebo téměř všichni občané jsou pojištěni ve zdravotních pojišťovnách a toto pokrytí všeobecného pojištění, zdravotního pojištění je eh, veliké. takže nedošlo k zhroucení tohoto systému. Ale naopak dochází stále více k otevírání o něch nůžek, které již známe v našem systému asi 20 let. Jsou to eh, nůžky, které vlastně se otevírají dvojím směrem. Vidíme na jedné straně, že eh, zroustá eh, také chudoba, hranice chudoby, to je 950 euro pro osamocovou osobu a máme asi 1 eh, 800 tisíc osob, které jsou ohrozeny eh, touto chudobou a také máme eh, stárnutí populace. Asi 15 obyvatelstva je ohroženo také dlouhodobými nemocemi, například kardiovaskulárního systému. Vidíme však, že stále více cizí cizinců eh, v nelegálním postavení eh, jsou také ohroženi eh, nepokrytím zdravotním pojištění. Vidíme tedy toto otevírání nůžek a vidíme to také v tom, že roční deficit celého zdravotního systému neustále roste. Zvýšili jsme tedy také příspěvky do tohoto systému, ale určité výdaje eh, jsou eh, stále větší a preventivní opatření eh, víceméně mizí, jako třeba preventivní opatření ve školách a v mm, pracovním lékařství. To znamená, že i ochrana mateřství a dětí se neustále snižuje. vznikla tak také mm, vznikl projekt pojistit seniory eh, zvláštním systémem pojištění zdravot pro zdravotnictví. Vidíme tedy, že eh, se neustále také roste vrstva chudých osob a momentálně tedy eh, máme určité chudé obyvatelstvo, jejich zdravotní stav není dobrý a jejich přístup ke zdravotnictví se zhoršuje. Jak se to projevuje? Eh, projevuje se to především tím, že nevyužívají služby eh, jak zubních lékařů, tak očních lékařů, eh, což také představuje 17 tedy 17 chudých osob nevyužívá eh, přístup ke eh, zdravotní péči. Vidíme však také nárůst eh, určité nevyrovnanosti, tedy v tom přístupu eh, k mm, zdravotnictví a vidíme také rozdíl mezi regiony. Jsou regiony, kde přístup ke zdravotnictví je snadnější a mm, zase jinde není. To znamená, že to obyvatelstvo je velmi zranitelné a přináší sebou eh, více rizik. Zde mám na mysli nezaměstnané nebo osoby, osoby, které pracují jenom eh, po krátkou dobu, nemají dostatečné eh, krytí a oni tedy odkládají eh, s využívání zdravotní péče a až když se situace hodně zhorší, tak jdou do nemocnic na první pomoc, kde tedy je jim pomoženo zdarma, ale stav se zhoršil. Řecký kolega již hovořil o velkém počtu osob, nelegálně pobývajících osob a u nás eh, na venkově vidíme eh, velmi složitou situaci. A tady souhlasím s tím, co bylo řečeno řeckým kolegou. Je to oblast Majot a Guian, tedy zámořských oblastí, kde situace zdravotního eh, pojištění je obtížná krize také eh, poněkud eh, vedla k tomu, že vláda rozhodla o určitých opatřeních a bylo navrženo, aby politika se více orientovala na obyvatelstvo eh, zranitelné a vla, tak, aby se bojovalo proti e, těmto nespravedlnostem v e, zdravotní péči. Toto má být zahrnuto do širšího rámce. E, druhá osa politické činnosti je snížit dáv příspěvky, které eh, tyto zranitelné osoby musí eh, eh, věnovat pojištění a to se týká asi 700 tisíc osob. Velmi zdůrazňujeme otázku nákladů osob, které nevyužívají určitou péči, protože je to příliš komplikované a zde máme na mysli asi 17 nebo 18 obyvatel. E, dále pak má být e, také e, z, posílen takový základní systém zdravotní péče, abychom pokryli ten hlavní směr. Evropa ve svých eh, krocích eh, není příliš eh, vidět v francouzských systémech. Evropa spíš chce snižovat deficity zdravotních pojišťoven a nehovoří tolik o spravedlivé nabídce zdravotní péče. Měla by tedy mnohem více zdůrazňovat dlouhodobou péči, time care a politiku se spíš orientovat také na lepší péči pro pro starší obyvatelstvo i pro eh, nelegálně pobývající eh, osoby, tedy osoby bez eh, osobních dokladů. A na závěr bych chtěl ještě říci, že znám situaci v již, jihoevropských zemích, zcela jistě však v oblasti zdravotnictví je eh, nutné eh, mnohé evropské eh, ideje prohloubit. Děkuji, pane Legrosi. Další host je pan Luke Zelderlo, generální tajemník Evropské asociace služeb pro postižené osoby. Prosím, máte slovo. Deset minut. Thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat tomuto výboru za to, že mi umožnil se podělit o některá data týkající se dopadu krize na náš sektor. PowerPoint byl k dán k dispozici a já doufám, že jste měli možnost podívat na můj stručný příspěvek. I když toto spadá do kompetence většinou členských států, je důležité, aby tento parlament sledoval, co se děje, protože to, co se děje nyní, škodí implementaci strategie 2020. Růstový potenciál tohoto sektoru sociálního zdravotního se nyní nevyužívají. Eh, škrty jsou dělány špatně a to, co se děje, není inkluzivní. Myslím, že těch deset minut, co mám, že je využiji, abych se s vámi podělil o data z výzkumu e, mé organizace EA SPD a také se budu odvolávat na materiály eh, Evropského stanečního centra dokumentu, který je k dispozici u vchodu. Ta eh, byla odvedena vynikající práce na téma dopadu krize. Nejprve se podíváme na dopad krize na eh, podpůrné služby, služby podpory. Monitorujeme to od roku 2009 a jsou tady tři eh, typy dopadů. První se týká udržitelnosti sektoru, dostupnosti a kvality a inovace. Kapacity tedy sektoru. Na levé straně vidíte čísla z různých zemí. Co se týče udržitelnosti, v celé Evropě jsou menší rozpočty z veřejných i soukromých strojů na vývoj těchto služeb, včetně škrtu rozpočtu na přímé platby lidem v systému podpory. Co se týče dostupnosti, vidíte, že v celé Evropě rostou e, čekací e, lhůty. Na jedné straně vidíte vyšší potřeby, Evropa stárne, ale je tady menší množství služeb vzhledem ke škrtům. Alarmující je, že v mnoha případech malé inovativní služby jsou více zasaženy krizí než ty tradičnější, méně uh, nápom- užitečné služby. A to se, tím se dostávám ke kvalitě. Kvalit, na kvalitu má krize dopad. V celé Evropě je tendence větší institu, návratu k institucionalizaci mm, a jak říkají kolegové někteří, je tady vývoj v tom, že se, že to ovlivňuje to, co se děje, dělalo vlastně k 60. letech, jako krmení a uklízení, a ne jak si dát lidem možnost se o sebe starat sami. Takže vidíte, že tady je obrovský dopad, eh, k, co se týče těchto tří prvků. Další bod je dopad na uživatele služeb. V mém sektoru to jsou lidé, tedy e, s postižením. A tady vidíme, že tady hrozí skutečná krize lidských práv. Příležitosti k zaměstnanosti pro postižené jsou velice omezené v tuto chvíli. Je tady pokles jak na otevřeném trhu práce, tak v chráněném zaměstnání. Ty nabídky už tady nejsou. Postižení e, se, dostávají jako poslední na trh práce a jako první ho opouštějí. Když se podíváme na inkluzivní, pardon, nejvýznamnější nástroj pro inkluzivní společnost a umožnění přístupu na trh práce je v mnoha zemích velice dobré programy, které podporují postižené, kteří jsou v, v, v standardním vzdělávacím systému a tyto programy byly zastaveny. Nejsmutnější vývoj je v Portugalsku. Ten, se, ten systém velmi dobrý úplně zastavil. Když se podíváme na nezávislý život, což je velice důležité pro postižené, tak tady klesají rozpočty na osobní asistenty, um, deinstitucionalizaci a tak dále. Takže zvláštní, že tady je dokument, tedy, pardon, vývoj, který je takový, že ty inovativnější služby se škrtají více než jiné služby. A jaký to má dopad na náklady pro postižené? Je pro ně méně služeb, to je jasné, ale také podíl, a to už říkal řecký a francouzský kolega, podíl, který musí zaplatit postižený za tu službu, vedle toho, co financují úřady, tak ta se stále zvětšuje, stále roste v celé Evropě a také vidíme, neformální péče, rodina, sociální sítě těch lidí musí vlastně e, to řešit sami co znamená větší tlak na rodinu. To znamená genderové otázka. Rodina znamená matku. Matky, matkám hrozí, že přijdou o místo, protože musí pečovat o děti nebo i dospělé postižené. A to je, myslím, velice smutný vývoj a tím se dostávám k dalšímu slajdu. Tady vidíme díky umluvy eh, OSN roku 2008 eh, byl přechod od paternalistického přístupu k přístupu na základě lidských práv, kde jsou tyto lidé považováni za eh, osoby s lidskými právy. Krize tento proces obrátila. Vypadá to, jako bychom se vraceli k tomu paternalistickému přístupu, kdy ty postižené vidíme jako zranitelné a neschopné. Já jsem mluvil s jedním uživatelem, to je jedno z jakého státu, je mu něco přes 40 let a ten mi řekl v Praze během projektu tového setkání před několika lety, že lidé se na ně dívají s lítostí. A to bylo smutné. Ale teď mi říkají, vy berete naše peníze daňových poplatníků, sociální dávky, stojíte nás peníze. A tento vývoj je dramatický a ukazuje, že tato krize by mohla mít dlouhodobý efekt na to, jak my jako společnost vnímáme postižené a lidi, kteří potřebují podporu, aby byli schopni uh, přispívat a žít jako všichni ostatní. Také je tady rostoucí ne, eh, nerovnost v přístupu. A tady už jsem o tom mluvil. To jsou nerovnosti vzhledem k eh, úrovni příjmu. Samozřejmě o to je důležitější je váš příjem pro přístup k těm službám a současně jsou rostoucí nerovnosti mezi jednotlivými zranitelskými skupinami a v rámci těch skupin s, eh, lidé s, s intelektovým postižením, s duševním, problém duševním zdravím. I tam jsou rostoucí, eh, rostoucí nerovnost. Dále tady máme často zapomínané nové zranitelné skupiny to jsou ti, kteří pečují, kteří podporují jiné eh, pr- pečovatele. I před krizí byl obrovský rozdíl mezi mzdou v sektoru péče a jiných e, sektorech. Byl to rozdíl 25 až 30 rozdíl v příjmu mezi eh, mzdami v sektoru sociální péče a jiných sektorech. A to se stále zhoršuje. To znamená, ti pečovatele jsou ti eh, chudí zaměstnanci v Evropě. A, to, a ti neformální pečovatele v rodině jsou stále zranitelnější, přicházejí o práci, o příjem, hrozí jim, že skončí v bídě. Co sociální inovace? V Rumunsku, Bulharsku, Holandsku, Maďarsku, Francii, Německu nové, byly vyvinuty nové inovativní modely služeb nevládními organizacemi, veřejnými službami, jinými aktéry. A většina z těchto inovativních služeb se přestala vyvíjet z důvodu dopadu krize škrty byly skutečným problém pro tyto organizace. A nyní chceme inovaci. A já musím říci, že v mém sektoru je velké znepokojení, co se týče tohoto termínu sociální inovace. To je takový, takový takové heslo. E, omlouvám se, že používám metaforu, ale v mém sektoru je určitý pocit, převládá dojem, že nejprve eh, zabijete slepici a pak chcete lepší a více vajec. Eh, bylo hodně inovací v tomto sektoru, ale škrty v některých většině zemí tu ten trend přerušili a ten pozitivní development ukončili. Takže sociální inovace je důležitá, my jsme ochotni podpořit iniciativy komise a parlamentu, ale nemělo by to být jenom o škrtech, ale o kvalitě služeb, větší inkluzi a větší eh, mocně, větší eh, možnosti pro eh, dané osoby. Ještě mám několik sekund, paní předsedkyně, je to tak? Děkuji. Co může Evropská unie udělat? Myslím, že jsou tady různé možnosti. Za prvé, je zásadní, aby evropské orgány zaujaly jasné stanovisko, co se týče efektu té krize a dopadu těch škrtů. E, tento výbor to může udělat, parlament to může udělat a Jedna možnost je um, podpořit rezoluci, um, um, kteří podporují přátelé a další. Druhá věc, co může parlament komise udělat, je podpora chytrých škrtů, aby se neškrtalo v těch typech služeb, které uh, podporují aktivní občanství, deinstitucionalizaci a aktivaci. Sociál, eh, balíček eh, sociálních investic, třetí cesta. Tento balíček by měl řešit dostupnost, přístup ke službám a systému podpory a měl by to umožnit inovaci na nejnižší úrovni, protože čím se liší sociálně zdravotnické služby od podnikání, je, že jsou zakořeněny ve společnosti. Je to klíčová charakteristika dobrého systému sociální podpory a služeb. Pátý typ intervence. Evropské orgány by měly um, využít potenciálu vytváření pracovních míst v sektoru, který je obrovský. V tuto chvíli nejs, nemáme mladé, není, není, nejsou mladí lidé, kteří by chtěli do toho, jít do tohoto sektoru. Atraktivita je problém. Sociální dialog je problém. Tento parlament ví, že sociální dialog není eh, v tomto, vůbec neprobíhá v tomto sektoru, kde se mm, je zaměstnáno mnoho lidí, takže toto je problém. Evropské instituce by měly pomoci vyvinout nástroje sociálního dialogu pro sektor sociálních služeb. Dále využívání výzkumu eh, a nástrojů. Tam by nám mohly pomoci evropské instituce pro využívání inovací eh, v tomto sektoru. Doufám, že jsem přispěl k této diskusi a že se nám podaří najít cestu, jak bojovat proti negativním dopadům krize. Děkuji vám. Děkuji. My děkujeme za to schrnutí, to, že jste tady, je důkaz eh, jdem toho, že v tomto výboru se někteří o toto téma zajímají. A také chci vyzvat komisi, aby se tomuto věnovala. Poslední pan Goodwin, generální tajemník Eurocares. Máte slovo na 10 minut. Děkuji, my také děkujeme za tuto příležitost. Chci se připojit ke kolegům z panelu. Ano, eh, já nebudu opakovat to, co oni řekli, eh, se vším souhlasím. My zastupujeme neformální pečovatele, kteří poskytují péči v rodině, poskytují širokou tu základní péči těm, kteří mají dlouhodobé postižení či jsou dlouhodobě nemocní a bydlí doma. A v tomto kontextu si myslím, že bychom mohli odhadnout, že na této úrovni tento typ péče představ, v rodinách představuje asi 80 péče v Evropě. Když se podíváte na institucio, institucionalizovanou péči, tedy v ústavech, tak eh, tam eh, je to daleko menší podíl v Irsku odhadujeme hodnotu asi 4 miliardy euro ročně ve Spojeném království, asi 130 eh, ročně. Takže tady skutečně jde o obrovské sumy a eh, so, sociální služby by skolabovaly, kdyby skutečně ti pečovatelé neplnili tu funkci, kterou plní. Je to zcela zásadní pro ekonomiku našich zemí a pro sociální služby. Většina těchto osob, pečovatelů, také uh, i e, e, v podstatě e, jsou jinak zaměstnanci a takže samozřejmě je to vždycky pro zaměstnavatel i velká ztráta, když ten, který pečuje o někoho v rodině, musí postupem doby odejít, protože ty nároky té nemocné osoby jsou větší a větší. Takže to má dopad nejenom na ty osoby, které pečují a o které pečováno, ale také i na zaměstnavatele. A eh, je třeba eh, potom, protože pokud ne, ten pečovatel není schopen eh, pečovat o tu závislou osobu, tak musí tedy tu osobu dát někam do ústavu a často tedy tam nachází ke konfliktu mezi, tou, mezi tím zaměstnaneckým poměrem a péčí doma. Lidé se snaží tedy pečovat o své blízké třeba na dálku i přes hranici, takže třeba se na to podívat z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele, z pohledu toho, kdo pečuje funguje i z pohledu poskytovatele služeb. Asi 25% těchto pačevatelů v podstatě jsou na plný úvazek doma, to znamená poskytují tu skutečně špičkovou péči a to představuje 80 hodin eh, týdně a více. Někteří pečují 24 hodin denně, poněvadž eh, ta ta pečovaná osoba má problémy třeba s chováním, eh, se spánkem a tak dále. Takže vidíte, že to je obrovský počet osob Komplexnost, e, e, složitost péče je důležitá věc. Také jsme tady slyšeli o e, něco o pohlaví. Jenom bych chtěl říci, že pokud jde o e, složitost péče a časovou náročnost, tak to e, e, stoupá a velice větší procento osob, které pečují, jsou ženy a potom ženy často přijdou o svoji placenou práci, protože si zvolí, že budou doma pečovat o tu potřebnou osobu bez nějakékoliv jiné podpory a tudíž je zde velká hrozba chudoby přechod eh, z ústavní péce, tedy z těch různých LDNek a podobně směrem domů, to je to, eh, co eh, v podstatě znamená velký tlak na tyto pečovatele. Třeba v akutní péči v nemocnicích nyní zlepšuje se, zlepšují se různé procesy. To vítáme, to znamená, mm, že někdo, koho přijmou do nemocnice, tak tam nečeká několik dnů a týdnů na všechny ty testy a potom je hned tedy operován a hned vyexpedován z nemocnice, takže je to kratší a kratší. Ty, ta vyšetření se většinou dělají jenom ambulantně a potom teprve až do nemocnice, takže to je ale je třeba se eh, na to eh, podívat tedy z pohledu těch osob, které potřebují péči, tak eh, často ty osoby ale potřebují delší pobyt v nemocnici, čemuž tak není. A i samozřejmě nemocnice mají velký tlak na lůžka, protože mají klienty, spotřebitele, které musí uspokojit a takže oni často využívají tedy ta lůžka, která jsou k dispozici v těch, eh, v těch zařízeních pro dlouhodobě nemocné, které využívají a to mm, ti, kteří potřebují tedy dlouhodobou péči, jinými slovy, jsou až druhořadí, druhý v pořadí. Eh, a i když tedy v, té, a v této situaci ten, kdo pečuje, je ve velice eh, zranitelné situaci, protože protože eh, eh, ví, že sám není schopen tedy poskytovat kvalitní péči a že ta osoba ji potřebuje a je to potom necháváno tedy na, té, eh, na tom zařízení, aby to posoudilo. Pokud jde o ty pečovatelské domy, tak ty čím dál více a více jsou tlačeny k tomu, aby poskytovali dobrou špičkovou péči a aby také tam je tlak na lůžka a to je další problém. Další problém je, že ty mm, tedy různé tedy léčebny pro dlouhodobě nemocné či e, další pečovatelské domy, tak ty také mají problém se škrty v rozpočtech a velice často e, odmítají lidé, lidi s vysokou závislostí, protože potřebují specializovanou péči. A e, takový like, pečovatel, ten byl schopen třeba doma takovou péči poskytovat a nikdo si s tím starosti nedělal. Ale když ta osoba je převezena do toho zařízení, kde to má být profesionální, tak e, tam e, jsou laxní k tomu přijímat tyto osoby, které jsou závislé a radši nechávají tu osobu doma bez adekvátní podpory. Další úroveň, další věc, ke ke které dochází, a to vítáme, je využívání te- moderních technologií i na podporu těch, kteří e, žijí doma. E, je důležité tedy aby ta osoba nemusela tolikrát do nemocnice, aby tedy ty, ty služby se poskytovaly lokálně. To je velice dobré. V takové situaci eh, ten pacient a ti pečovatele mají třeba vyškolení a podporu, takové různé podpůrné služby. A bohužel, ale opět, eh, poněvadž za vším tím stojí peníze, tak eh, ten, kdo pečuje, samozřejmě to je ta jednodušší alternativa a eh, úroveň péče v, domácnostech se zvyšuje, ale bez toho aniž by těm, kdo pečují, byly dávány služby. Další věc, kterou bych zmínil, je úroveň péče Eh, eh, která se poskytuje doma, tak ta péče je komplikovanější, složitější kvůli medikaci, protože osoby s vysokou závislostí potřebují tedy dost složitou medikaci a ten pečovatel se to musí naučit. Kromě toho musí také umět pracovat s různou technikou a také i provádět různé výkony, které jsou dost eh, technické, tedy krmení a podobně. A bez minimálního výcviku a bez podpory je to těžké. A problém vzniká v takovéto situaci, situaci právě, že ten neformální pečovatel eh, musí umět na to reagovat. Nedávno jsme měli situaci, kdy ten pečovatel byla osoba, sama osoba s s postižením, tedy na eh, eh, nechodící a musela pečovat o matku, která také byla nechodící a teď, když potřebovali do nemocnice na léčbu, no tak mm, tam eh, ty služby, které měly to udělat, tak nebyly schopni to zařídit, takže oni museli tedy, museli tedy skombinovat tedy pomoc různých přátel a Eh, služeb a nebyli schopni tedy vlastně eh, jinak si to zařídit a museli si to zařídit sami. A mm, takže ta osoba, která eh, měla teda sama postižení, tak pečovala ještě o jinou osobu, již to samo o sobě je špatné. Vidíte, že takové, takový je kontext, takový je to mm, kontext, ve kterém se to mm, poskytuje. A dovolte, abych eh, eh, zde chtěl, eh, bych chtěl říci, že ta situace těch pečovatelů je velice neblahá a mají problémy, protože často vláda říká, ano, my budeme poskytovat více peněz péči doma, ale co se děje naopak, je to, že třeba musí čekat na dlouhé hodnocení a Dokonce teď ty různé tedy dávky se jim odebírají bez jakéhokoliv vyhodnocení a e, když třeba ta závislost těch osob se sice zhoršuje, ale oni řeknou, ne, ne, ta osoba potřebuje tedy méně, méně, eh, méně hodin na péči, takže to je v podstatě eh, přístup, který je destruktivní, protože se jenom eh, ty prostředky přesouvají a nic navíc se nedává. My jsme provedli takovou objektivní studii, která se týkala depresí a stresu, kterými trpí tito pečovatele a to je prokázáno. Potom i Eh, potom i se snižují granty, dotace, které se jim poskytují, redukují se peníze vyčleněné na, eh, na eh, třeba úpravy, rekonstrukce doma, tak aby osoby s postižením tam mohly žít. Potom i, i se tedy i se tedy škrtají ty možnosti, aby lidé měli přístup tedy k těm legitimacím, tedy lékařským a omezují se jim možnosti. Potom lidé, kteří mají třeba právo na eh, určité částky, na eh, léky, na recepty, to jsme slyšeli i ve Španělsku, jak to je, tak eh, tam eh, tedy eh, to se také škrtá, potom, potom mm, i se zvyšují navíc ceny za elektřinu, za plyn. A zde eh, navíc ještě zde ta, ty jednotlivé rezorty nebo ministerstva a úřady pracují izolovaně a nepropojeně, takže znamená někdo, kdo je propuštěn třeba z nemocnice, protože byl v nějakém akutním stavu, třeba eh, infarkt a podobně, takže byl propuštěn domů do rodinné péče, domácí péče a tam potom najednou ten like doma musí se naučit všechny ty dovednosti, aby mohl o to osobu pečovat. A e, potom máte zde e, jiný rezort, který má rozpočet třeba na e, stavební úpravy doma a třeba tam již ten rozpočet došel v půlce srpna a oni řeknou, no máte smůlu, vy jste na seznamu až na příští rok, protože již jsme vyčerpali rozpočet. A to je hrozné, když se na to podíváte z pohledu, že to se děje v podstatě e, u lajků. To jsou lajci, tito pečovatele, kteří musí jednat s těmi orgány, organizacemi oficiálními, které mají na to rozpočty a dělají škrty a hm, e, oni e, se snaží dělat všechno, co ne, jak nejlépe umí hm a jsou pod obrovským tlakem. Ten tlak se převádí na ně. A navíc jsou to i škrty v, v personálním zajištění, v, v těch statutárních eh, službách. A tam tedy eh, dochází k velkým průtahům, třeba pro poskytování péče. Často ty průtahy, to je spíš taková taktika pro úspory peněz a třeba tam to hodnocení třeba trvá 6 eh, měsíců, pak se to protáhne na 12 měsíců a tak dále a také i na, prosím, už k závěru to veďte. A, takže takový máme příklady lidí, kteří jsou pod obrovským tlakem, e, třeba porněvač musí kupovat e, velké množství e, plen pro tu osobu a to se tedy tak toto tedy e, nemusí počítat e, třeba ty sestry v, v zdravotních zařízeních, tam je čistě distribuují. A zaprvé, je zde prosím vás, velice stručně, protože už teď máme velký sklus. Já chci říct vám jenom několik stručných bodů je tady velký nedostatek údajů, takže pokud můžete umožnit výzkum, aby bylo možné získat více dat, to by bylo dobré. Eurostat může se hrát roli. Některé ze státy žádají, eh, se ptají na roli neformálních pečovatelů a podobně. To je důležitá statistika, která se nezbírá. Cokoliv, co můžete udělat um, na této úrovni, na evropské národní úrovni, by bylo velmi důležité. Cokoliv, co můžete udělat pro vývoj komplexní politiky, pro podporu na národní úrovni e, vývoje, strategie pro pečovatele, tak to by bylo také velice důležité. Děkuji vám. Děkuji. Mám tady čtyři další pozvané děkuji čtyřem pozvaným. Nejdříve se hlásila paní Klás a potom ještě další. Gracias, presidenta. Bueno, primero quiero decirles que con... Mohu říci, že mě velice eh, velice velký dojem na mě udělal váš příspěvek, protože eh, to jsou argumenty v, jedn, v oblasti, kde máme velké obavy. Vidíme ničení základu Evropské unie tady. Komentář tedy a pár otázek. Za prvé, z vlastní zkušenosti, Španělsko je taková laboratoř, kde vidíme eh, dopady krize, nejenom to, ale také, jak eh, ji zvládáme. Toto politická rozhodnutí, která tady padají, ovlivňují lidi. Eh, toto jsou Eh, rozhodnutí, která ovlivňují eh, nemocné a postižné občany. To krize je záminka k rozhodnutím třeba o privatizacích. Ve Španělsku jsme svědkem toho, eh, nejenom tedy šíleného řízení veřejných financí, ale toho, že se spochybňuje celá jeho architektura. Máme systém, který je založen na právu občanů, aby byly léčeny jejich zdravotní problémy. A to se teď spochybňuje. Dělá se to platbami. Cokoliv, aby se ušetřilo pár euro. Takže co se e, stane? Lidé se rozhodnou nekoupit si léky, které potřebují. A to jsou politická rozhodnutí. To není jenom, to jsou jenom škrty to ničí eh, celou strukturu systému založený na, určit, založenou na určitých právech. Právo na zdraví a zdravotní péči a léky. To se stává eh, tedy komerční mm, náležitostí. Bude to pokračovat, i když se budeme řídit vašimi doporučením. To jsou strukturální, ideologické ataky. A moje otázka je, co bude, co to bude stát eh, na veřejném zdraní, zdraví. Když lidé budou potřebovat léčbu ve Španělsku, tak se a nebudou se léčit, tak se může vrátit tuberkulóza, chronická onemocnění, které byly před lety problémem, ale ne v nedávné době, proto problémy veřejného zdraví. E, vidíme šíření těchto chorob z důvodu škrtů. Jaké jsou tedy náklady těchto škrtů, co se týče zdravotnictví a lidských životů? A poslední věc. Řecko, Portugalsko a tak dále. Evropa není. Nejen, že ta opatření ruší, ale ještě to zhoršuje. Jak na to lidé reagují. Ve Španělsku máme velký problém, mm, politické hnutí. A jaký je hlas Evropy u vás? Jak, co se k vám dostává? Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat čtyřem řečníkům, protože nám prezentovali velice živý obrázek dopadu škrtů v celé Evropě na základní práva, jako je zdravotnictví, základní služby, které jsou lidem brány a jak to přímo dopadá na některé skupiny, to jsou takzvané zranitelné ale jsou zranitelní proto z důvodu, jaký k ním společnost přistupuje. Není to jaksi inherentní jejich vlastnost. Mám dvě poznámky. Když tady hovořil pan uh, eh, eh, Lu, tak mě, uh, mě zaujalo, že jsou tedy útoky na práva lidí s postižením, co týče pomoci, přímých dávek, pomoci na pracov, asistentu na, pra, asistence na pracovišti. To všechno je velmi dopa, eh, podstatné a je třeba tomu čelit. A, ale ještě jedna věc, kterou řekl, že se děje něco významnějšího. Není to jenom akumulace kvantitativních mm, problémů, ale vede to ke kvalitativní změně. Základní kontrareformě přístupu postiženým. A přes, vracíme se zpátky od sociálního modelu um, postižení k tomu lékařskému modelu, institucionalizaci a tak dále. A to je závažné, proti tomu je třeba se bránit. To je druhá poznámka. Je správné říci, že toto jsou oběti, ale musíme si uvědomit také, že v mnoha eh, různých evropských zemích tyto nejzratelnější skupiny jsou nejvíce postiženy. V Irsku to jsou starší postižení, kteří se mobilizovali proti těm největším škrtům a sehráli určitou roli při mm, budování hnutí proti těmto škrtům, což dává důvěru i ostatním. Myslím, že co se týče nedostaneme pomoc ze strany komise nebo většiny z tomuto parlamentu. Ti postižení si musí spolehat sami na sebe, spojovat se s podobně postiženými v celé Evropě, aby se to řešilo ze, v rámci odborů v celém hnutí proti škrtům. A to by se mělo stát součástí tohoto boje. To je největší způsob, jak, se, jak obhajovat naše práva a bojovat o další. Marie Larky, děkuji. Já chci mm, mm, v tomto parlamentu vždycky děkujeme těm, kdo mají prezentace, ale já dnes skutečně chci poděkovat. Upřímně, velký dojem na mě udělalo, co jste říkali. A co udělalo ještě větší dojem, bylo, že jste nejenom mluvili o té situaci, ale také jste dali návrhy, což je vždy cené jak pro nás jako poslance. Pokud jsou vaše prezentace k dispozici, tak bych si je chtěla vyžádat. Já jsem si dělala poznámky, ale ne všechno mám. Souhlasím s tím, co řekl kolega Paul Murphy e, ne úplně, když říká, že nevěří, že komise nebo parlament vám pomůže. Myslím, že některé věci udělat můžem. Vy říkáte například, eh, mluvíte o mzdách a o sociálním dialogu v sektoru péče. To je oblast, kde můžeme mít určitý vliv. Na hodně věcí nemáme přímý vliv, ale někde ano. Pár otázek. Vy jste hovořil o tom, že nejsou práva na péči v Řecku. Já jsem četla pár článků o tom, jak lidé tedy přežívají. Skutečně, jak tedy? A můj kolega z Francie, um, pojištění, univerzální zdravotní péče, v té době co bylo zavedeno tedy Pomohlo to? Kolega z Belgie, já souhlasím s Polem, a to bylo to nejstrašidelnější, co jsem dnes slyšela jak tedy lidé vnímají postižené a jak se to mění, ten, eh, to vnímání lidí. Trvalo velmi dlouho, než se podařilo to, vím, to vnímání změnit a pak téměř přes noc máme pocit, že postižení nebo je aspoň trend, je na ně hned se, dí, hned se na ně dívat jinak. A pokud vůbec něco indikuje, že je třeba jednat hned, tak už to samotné více než ty jiné problémy. A děkuji o, za komentář k sociální inovaci, ta představa sociálního dialogu sektoru péče. Frank eh, Eurocares, jste hovořil o rodině, o rodin, péči v rámci rodiny. také to, to, to lékařskou zátěž, zdravotní zátěž, eh, tak tady na to se musí, skutečně my jsme proto, aby se členské státy zabývaly strategiemi pe, pečovat pro pečovatele. Dě, děkuji a velice eh, mě zaujaly vaše příspěvky. Já to budeme muset skončit anglicky. Máme tak 10 minut, hodinku. Já bych jenom chtěla požádat eh, pana Legro, aby nám řekl, jak to, co se dělá ve Francii, by se mohlo replikovat na evropské úrovni. Někteří z vás eh, eh, mluvili o míře o, o údajích, eh, a že je třeba mít tedy přesné údaje, přesná data. My, eh, když máme tedy tu strategii 2020, tak eh, také bychom potřebovali tedy mít ale podklady, údaje podle, pro naše hodnocení. Souhlasím s těmi, kteří zde přednesli skutečně vynikající prezentace, velice konkrétní a které nás informovali o tom, co se děje v terénu. Jeden problém, o kterém často slyším. To není jenom otázka eh, tedy eh, lékařství a náklady na péči, ale náklady na léky, léky jako takové, protože léky jsou strašně drahé. Takže možná tím bychom také se měli zabývat, asi nezrovna v našem výboru, ale to je důležité téma, tedy eh, dodávky léku máte pocit, že pokud jde o ten dobrovolnický sektor, je to asi čím dál těžší a těžší teď pro ty dobrovolníky, aby e, skutečně mohli kritizovat to, co se děje, protože oni jsou do toho tak jak si zapojeni, ponoření a by vůbec mohli pomáhat těm, kteří potřebují pomoc. Děkuji. Eh, merci. Děkuji. Takže opět dáme slovo našim hostům ve stejném pořadí. Nikita Skanakis jako první. Prosím, tak tři, čtyři minuty jenom, kdybyste se pokusili. A podlíto συγκεκριμένος. Ano, paní předsedkyně, já se budu snažit eh, hovořit konkrétně. Nejdříve problém nových eh, onemocnění. Skutečně v Evropě jsou opět eh, takové nemoce, které jsme již zapomněli, jako tuberkulóza, nebo syfilis. A především ale tuberkulóza je velmi často označována jako nemoc chudých lidí. Mnohé rodiny, které se dostávají do této situace, o tom nechtějí vůbec hovořit, skrývají tuto situaci. V Řecku poprvé bylo v televizi také ukázání eh, pacienti, eh, kteří onemocnili AIDS, eh, což je nelegální. A co se týče tuberkulózy, tam nesmíme zapomenout na to, že je to nakašlivá nemoc může být eh, přenášena na další osoby. Veřejné zdravotnictví zde nepomáhá a proto také na jihu očekáváme zkrácení očekávané délky života eh, v skupinách chudých osob. Samozřejmě, že to nemůžeme prokázat, ale jistě se toho dožijeme. Eh, již jsem hovořil o očkování například proti spalničkám. V Evropě se ukázalo, že 8 z 10 osob nebylo očkováno a přitom toto očkování musí být provedeno u všech osob bez výjimky. Když by byli všichni očkováni, pak bychom tyto problémy v Evropě prostě vůbec neměli. A neměli bychom ani náklady, eh, které eh, vznikají s daným onemocněním. V Řecku momentálně pr- vidíme určitou čtvrtou skupinu osob, eh, které mají skutečně potíž eh, přežít den ze dne. V tisících rodin eh, vidíme, že již nemají žádný elektrický proud, nemají ani potraviny a prosí o léky. Eh, to ale není ještě to nejhorší. Nejhorší je to, že tento stav je trvalý, který může vést také k výbušným, výbušným politickým situacím. Takže můžeme očekávat eh, to, že nám ukážou, že úsporná opatření nesmí být činěna pouze na úkor chudých lidí, nejbrž všech eh, oni chtějí pomoc a měli bychom také dbát toho, co e, říkají. Nesmíme hovořit o solidaritě, když systematicky tyto marginalizované osoby ještě více vytlačujeme. E, zdraví je právě charakteristikou e, této skupiny. Pan Legro? Mm, děkuji. Čtyři body jako doplnění či reakci na otázky. Já patřím do skupiny nevládních expertů, kteří pravidelně pracují pro komisi na tématu chudoba. Já se domnívám, že jsme již předložili mnoho prací ohledně sociálního začlenění, chudobě, službách a krizi v oblasti zaměstnanosti. Velmi málo se ale pracovalo na otázkách zdraví a zdravotnictví. Eh, zdá se mi, že je nutné pokračovat v této záležitosti a to mnohem masivněji, tedy podívat se na dopad krize na zdravotní systémy, to je téma, které ještě nebylo dostatečně propracováno. Bilaterálně se tím mnozí zabývají, ale ne celkově. Zde se připojí k tomu, že Eurostat by mohl také získávat údaje o této oblasti, takže měli bychom toto ještě posílit. Druhá poznámka se týká otázek očkování. A mně se zdá, že bychom mohli získat, kdybychom přemýšleli o určitém základním zdravotním eh, zajištění. Eh, tady právě by sem patřilo očkování a podobně. Čili zde bychom měli mm, přemýšlet také o určitých eh, sociálních minimech, o tom, co je nutné základně nabídnout a pod tuto hranici bychom neměli tedy v Evropě jít. Jistě tam patří to očkování, ale spousta jiných věcí také. Za třetí, je nutno se také postarat o cizince. V Evropě máme obyvatelstvo ze zahraničí, cizince, kteří jsou nepře- například nelegálně na našem území a o ty se staráme velmi špatně a není zde žádný pokrok. Takže eh, je nutné stanovit určité cíle eh, pro péči o obyvatelstva, které je v nelegální situaci. Eh, dále jste hovořili také o univerzální mm, zdravotním pojištění. Ve Francii to umožnilo lidem, kteří byli mimo ten eh, základní systém, aby eh, byli pokryti a e, já se domnívám, že e, to také patří k těm věcem, ve kterých bychom si měli vyměňovat e, názory. Vždyť existuje celý systém peer review, který by umožnil sdílet informace o takovýchto otázkách. Zde je nutné ještě lecos zlepšit, ale základně bylo možné zajistit, aby ta krize nebyla celkovou katastrofou Evropou pro všechny zranitelné skupiny. Děkuji za vaši stručnost a nyní pan Zaldarlo. Merci beaucoup. Uh, just... Děkuji, jenom stručné tři poznámky. Za prvé, eh, eh, my jsme připravili dokument i s některými náměty, takže je k dispozici. Za druhé, ano, zde teď probíhá taková kontrareforma Eh, v některých zemích a v některých institucích je zde ten trend vrátit se eh, k tomu eh, starému tedy modelu, tedy, hm, že tyto osoby jsou osoby se, se zdravotním defektem a my ale jsme se dostali snad již do fáze, kdy naopak jsme ty Eh, naše aktivity opíraly o jinou koncepci, o koncepci lidských práv. Takže to teď je nahlodáno, protože eh, Evropská umluva tedy přinesla nový přístup, to znamená postižení není problém dané osoby, ale to výsledek určité interakce toho eh, postižení, která ta osoba má a bariér, které jí klade společnost. A samozřejmě, takže bez brýlí nemohu také číst slajdy, takže tak to je třeba se na to dívat a ne se vrátit k tomu modelu, že tito lidé mají vadu, defekt a e, ta, takže je to taková kontrareforma, která probíhá někde. Jaké jsou náklady na to, když nebudeme investovat do těchto služeb? To je velice relevantní otázka, důležitá. Náklady na to, že nebudeme investovat, ty jsou více nezaměstnanosti, více lidí e, e, pobírajících dlouhodobé dávky, namísto toho, aby se stali aktivními občany a přispívali do společnosti. Mám takový příklad, jak vůbec to je možné, si řeknete. V jedné středoevropské zemi eh, tak došlo mm, k eh, ke eh, škrtům služby, tam musela přestat fungovat a to znamená, znamenalo to tedy Eh, to, že se přerušily služby, ale byly ty náklady daleko eh, vyšší, protože eh, lidé tedy mm, tedy se přesta, přestali být tedy aktivními přispěvateli do společnosti, takovéto služby tedy jim byly odebrány a začaly být pouze závislí na dávkách, takže, takže mm, takže samozřejmě eh, to jsou země, které berou vážně slogan, tedy eh, nikdy nesmíme eh, tedy minout tu příležitost a nevyužít krize jako záminky. A takže tady můžeme udělat hodně z Evropské unie. Je zde velký potenciál v tomto sektoru, co se týče Eh, tvorby pracovních míst, takže tento sektor nakonec začne přispívat řešit krizi a ne být tím problémem. Je třeba i rozvíjet nástroje pro sociální dialog eh, a to je to, kde by Evropská úroveň mohla pomoci a váš parlament také by měl mm, tedy přijímat eh, právní rámce eh, financování, čerpání ze strukturálních fondů, tak, aby i ze strukturálních fondů se eh, podporovaly tyto služby, které lidem dávají větší autonomii a ne, aby tyto mm, fondy se pouze používaly na segregaci lidí, jejich oddělení od společnosti a takže tyto vaše balíčky by měly právě řešit otázku dostupnosti podpůrných služeb a měli by podporovat i to, že veškeré aktivity se budou jasně opírat o princip lidských práv. A takže to by, o to by měl pečovat váš parlament. Děkuji. A poslední Frank Goodwin. Chci zdůraznit, že co se týče osobní asistentů pro těžce postižené, to eh, ty škrty zasahují jejich nezávislost, jejich lidská práva poškozují a tady se dostáváme k otázkám eh, rasismu, migrace, které jsou osoby, které pracují na těch nízkých, eh, špatně placených mm, zaměstnáních je třeba dialog, který by se týkal respektování lidských práv jednotlivců. To by bylo důležitým příspěvkem a jsem eh, kontaktovali i jednoho člena asociace pečovatelů v Irsku a říká, že eh, procento jejich vychází z eh, státních služeb. My nechceme, aby docházelo k narušování um, těchto služeb a e, vlastně odůvodňování těchto služeb. Naše organizace utrpěla velké škrty v našem, našem rozpočtu. Byli jsme přímo cílem e, těch škrtů ze strany vlády. Proto ta role obhajoby, kterou se hrávají nevládní organizace, je velice důležitá právě v této obtížné době. Děkuji vám. Děkuji vám všem, děkuji tlumočníkům, že s námi vytrvali až do konce, což není snadné, protože to je dlouhé a vím, že zpravodaj bude podávat návrh k návrhu stanoviska v únoru s tím, že eh, vezmeme v úvahu to, co jsme se dověděli dnes Jednu věc chci zmínit, co se týče čistě zdravotního aspektu, tak budeme muset to je interní záležitost. Budeme muset pracovat, spolupracovat s ostatními výbory, až budeme mít tu zprávu k dispozici. Děkuji vám a uvidíme se únoru. Parlamentní. Meeting on the 20th of February. Thank you.